Vážení kolegové, eh, zahajuji naše zasedání, takže prosím, aby ustali soukromé rozhovory, prosím. Prosím, utište se. protože navíc připomínám, že začneme hlasováním. To hlasování bude technicky složité Připravili jsme jaksi politickou dimenzi tohoto hlasování na schůzi koordinátorů a takže by to mělo, hlasování by mělo proběhnout srozumitelně a e, pochopitelně výsledek uvidíme. Tak za prvé, zkontrolujte si, že máte hlasovací karty protože pro případ těsného hlasování Barbara to nemá, dobrý. Za druhé, pos, prosím koordinátora EPP, aby mi řekl, jestli jsem oprávněný hlasovat podle eh, toho, jak eh, poslanci vcházejí a odcházejí ze sálu, tak aby... No. Salvador nemá svou kartu. Dobrá, takže někdo by měl Salvadorovi. Někteří kolegové zrovna odešli pro své karty. Dobře, takže snad e, budou všichni schopni hlasovat. A dále se ujistěte také, že máte hlasovací seznamy. Poslední byly dotištěny před chvilinkou a začneme hlasováním o zprávě Francesky Balzány, což je mandát pro trialog. Bon. Tout le monde est au point. Takže jsou všichni připraveni. My začneme napřed hlasovat aklamací a až budou mít všichni hlasovací karty, tak pak přejdeme k hlasování elektronickému. Tak. Byly rozdány hlasovací seznamy, prosím. Bien. Dobrá. Takže jste všichni připraveni, začneme tedy hlasovat aklamací a za chvilku, až budou mít všichni hlasovací karty pro elektronické hlasování, tak případně budeme moci hlasovat i elektronicky. Je paní zpravodajka připravená? Není. Bien. Alors, le rapporteur est... Dobrá, takže zpravodajka je připravená a tak já navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích zprávy Francesky Balzány. První je kompromis A. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Jeden proti. Zdrželi se? že nikdo se nezdržel, kompromisní návrh A je přijatý. Kompromisní návrh B zpravodajky je předmětem žádosti o oddělené hlasování ze strany ALDE. Takže je to ten kompromisní návrh bez části věty and firmly believes that investments need to be guaranteed at EU and national level tak jak to máte v hlasovacích seznamech. Kdo je pro tuto část? Děkuji. Kdo je proti této části? Jeden, dva, tři, čtyři. Prosím? Zdrželi se? Takže dva proti a dva se zdrželi. Dobrá. A nyní druhá část, která tam ten tu část věty vrací. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Liberálové, konzervativci a paní Andrea Sen, ale jsou v menšině. Takže druhá část věty je také přijatá. Kompromisní návrh C, kde je pro? Děkuji. Kde je proti? Jedna. Zdrželi se? Nikdo. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh D, kde je pro? Děkuji. Proti? Čtyři. Pět. Proti? Kdo se zdržel? Nikdo. Návrh byl přijat jinou většinou, ale přece většinou. Kompromisní návrh E. Kdo je pro? Kdo je proti? Čtyři. Zdrželi se? Nikdo se nezdržel. Na pozměňovací návrh F, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Zdrželi se? Jeden. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh G, G kdo je pro? Děkuji. Proti? Nikdo. Zdrželi se? Jedna. Návrh byl také přijat. Kompromisní návrh H, kdo je pro? Děkuji. Proti? Trochu více než minule. Zdrželi se? Nikdo? Takže šest proti, ale většina je pro, takže návrh byl přijat. Kompromisní návrh I, kde je pro? Děkuji. Liberálové teď jsou pro nebo tak proti? Dva. Zdrželi se? Nikdo. Návrh byl také přijat. Kompromisní návrh je, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Tři. Zdrželi se? Nikdo. Návrh byl přijat. A poslední kompromisní návrh K. Kdo je pro? Návrh K. Pro. Proti? Aha, tady to musíme spočítat. Kdo je proti? Eh, držte ruce nahoru, prosím. Devět. Zdrželi se? Většina je pro. Dobrá. A dále přistoupíme k ostatním pozměňovacím návrhům. Číslo 7. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Všichni ostatní drželi se, tři se zdrželi, návrh byl zamítnut. Návrh 8, kdo je pro? Čtyři proti. Hodně a zdrželi se. Nikdo, ale zamítnuto. Návrh 9 Miguela Portašek. Návrh na zrušení zpravodaje proti. Kdo je pro? Pan Portaš je pro. Kde je proti? Mnoho. Zdrželi se? Nikdo? Návrh byl zamítnut. Návrh 10. Paní Andrea Sen, zpravodaj je proti. Kde je pro? Předkladatel a ještě jeden. Kde je proti? Děkuji. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 11 pana Lavia, což je ústní pozměňovací návrh s doplněním Economic and Social před Crisis. Je řeč o ekonomické a sociální krizi. Zpravoda je pro. Kde je pro? Děkuji. Kde je proti? Nikdo? Zdržel se? Takže jednomyslně přijatý návrh Giovanni Laviaho, které gratuluje Monika Olmajer. Pozměňovací návrh 12 padá, protože je zahrnutý v kompromisním návrhu A. To tež návrh 13. Postupně se dostaneme až k návrhu 20. Všechny ty předchozí 12 až 19 odpadají, protože jsou pokryty kompromisními návrhy A a B. Takže pozměňovací návrh 20 pana Jurgena Klute, Klutého, zpravodaj pro kde pro. Zpravodaj je pro eh, návrh 20. kde je proti? Aha, takže budeme hlasovat elektronicky. Smím hlasovat? Dobrá, tak ano. Hlasujeme teď. Pokusíme se zahájit hlasování elektronicky. Zdá se, že to funguje dost pomalu. Dobrá. Hlasujeme. Končím hlasováním. Takže 13 pro, 19 proti, jestli tomu dobře rozumím, jeden proti navíc, který není elektronicky, ale vy jste pro? Jeden pro a jeden proti a to se vzájemně vyruší. Každopádně většina je proti, takže tento návrh je zamítnut. Další je taky pokrytý. Návrh 22 Giovanni Holaví a zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Zdrželi se. Návrh byl přijat. Návrh 23. Ten má dva předkladatele a s ústním pozměňovacím návrhem který zní a tak, že by se přesunul tento pozměňovací návrh, pokud bude přijatý, do odstavce 23. Takže co se týče obsahu pozměňovacího návrhu z výboru IMKO, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Několik pět, zdrželi se, jeden. Takže většina je pro. Čili pozměňovací návrh je přijatý a tak, jak navrhuje zpravodaj, bude to přesunuté do odstavce 23a. Ústní pozměňovací návrh Francesky eh, Balzány, kdyby se nahradilo plus 3,6% eh, jiným textem plus 4,7%. To je drobnost pár stovek miliard. Kdo je pro? Kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh zpravodajky? Děkuji. Kdo je proti? Pět. Zdrželi se? Nikdo? Návrh byl přijat. Do, další pozměňovací návrhy padají na, až po 28 a Návrh 29 pana Hartonga. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Dva. Proti? Děkuji. Zdrželi se? Návrh byl zamítnut. Návrh 30 Jamese Ellese. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Zdrželi se? Brahopřeji Jamesi Ellesovi. Jeho pozměňovací návrh byl přijatý jednomyslně a tím pádem má nárok na polibek od Moniky Olmajer. Tak až na konec stránky je to pokryté, začátek následující je taky pokrytý a dostáváme se k dalšímu návrhu Jamesa Ellese číslo 45, ale tentokrát je zpravodajka proti. Kdo je pro? Tři. Proti? Většina, zdrželi se. Nikdo, návrh byl zamítnut. Návrh 46, liberální skupiny, zpravodaje pro, kde je pro? Děkuji, kde je proti? Jeden, zdrželi se? Nikdo, návrh byl přijat. 47, stejní předkladatele, na, kdo je pro? Děkuji, kde je proti? Čtyři. Zdrželi se? Návrh byl přijat. Návrh 48 a 40. Dobře, 48. Pana Hartonga. Zpravda je proti. Kde je pro? Pani Dva. Kdo je proti? Velká většina. Zdrželi se. Nikdo. Návrh byl zamítnut. Návrh 49 pánů Hanku Aglund a Frhoštad, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Jeden, zdrželi se, nikdo, takže návrh byl přijat. A dostáváme se k návrhu 50. Tady jsem upozorňován, že tento návrh 50 by se měl vztahovat spíš k odstavci. Pardon, opravuje se předseda. Máme pozměňovací návrh 50 a ústní pozměňovací návrh Johnny, Giovanni Lavia. A tak, jak tomu bylo v předchozím ústním pozměňovacím návrhu, pokud tento pozměňovací návrh bude přijatý, ten ústní, se bude spíš hodit do odstavce 13. Je to tak? Dobrá. Takže nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 50 spolu s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Několik? Osm? Zdrželi se? Jeden? Čili většina je pro, a pak to a přemístíme to do odstavce 13. Další tři pozměňovací návrhy padají a jsou pokryty návrhem F a dostáváme k číslu 54 Jamese se zpravodaje proti kde je pro. Jedenáct, kdo je proti? 16, 17. Zdržel se. Takže většina je pro pozměňovací, promiňte, proti, proti pozměňovacímu návrhu 54, který je zamítnutý. Návrh 55, Gorana Ferma, kdo je pro? Děkuji, proti? Jeden, no tři, tři. Zdrželi se? Nikdo. Návrh byl přijat. Návrh 56, Marta Andrásen, zpravodaj proti, kde je pro? Kde je proti? Děkuji, zdrželi se. Jeden. Návrh je zamítnut. Návrh 57, pánů Haglunda a Frhovštata, zpravodají se to nelíbí, kdo je pro? Liberálové. A paní Andreasen, kde je proti? Většina. Zdrželi se. Dva. Návrh byl zamítnut. Návrh pana Hartonga, zpravodaje proti, Kdo je pro? Jeden, proti. Zdrželi se, návrh byl zamítnut. Návrh 59 pana Bokroše je identický s návrhem 60 Helgi Triple a 61 pana Morgantyho. Zpravodaj je proti. Kdo je pro tyto tři pozměňovací návrhy? Jedenáct. Kdo je proti? Zvedněte ruce, ať to můžeme spočítat. Šestnáct. Proti je většina. Zdrželi se? Nikdo. Takže tyto tři návrhy jsou zamítnuty. A přistupujeme k pozměňovacímu návrhu 62 pánů Haglunda a Frhoštata. A tady zase zpravodaj navrhuje, pokud bude tento pozměňovací návrh přijatý, přesunout jej do od, nového odstavce 14a, za předpokladu tedy, že bude přijatý tento pozměňovací návrh a bude se hlasovat odděleně na tři části. První část začíná slovem observes a končí slovy of budget 2011. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Sedm. Kdo je proti? Jasná většina. Zdrželi se jeden, takže první část odpadá. Druhá část od In this context až po Clear difference to the EU's annual budget. Zpravodají se to líbí, kde je pro? Aha, takže rovnou budeme hlasovat elektronicky, protože se mi zdá, že tady jsou rozdílné názory. Takže hlasujeme teď. Já hlasuji, jestli s tím souhlasí moje frakce. Hlasujeme. Končím hlasování. Výsledek elektronického hlasování je 17 pro, 16 proti, 18 pro, 16 proti. Salvador má svou kartu, takže ta druhá část je přijatá. Eh, třetí část, tam je zpravodaj proti a kdo je pro? 5. Kdo je proti? Jasná většina. Drželi se. Třetí část je taky zamítnutá. Takže z tohoto pozměňovacího návrhu 62 zbývá pouze druhá část a tu přesuneme do nového odstavce 14a. Je to tak, paní zpravodajko, že ano? Dobrá. A dostáváme se k návrhu 63, čím se LS zpravodaje proti, kdo je pro? 3. Kdo je proti? Většina. Drželi se? Děkuji. Návrh je zamítnut. Návrh 64 pana Hartonga. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Drželi se? Návrh byl zamítnut. 65 pana Haglunda. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Zdrželi se? Blahopřejeme panu Haglundovi za jednomyslné hlasování. Návrh 66 pana Morganty, návrh na zrušení, kdo, kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut. Návrh 67 paní Matera je stažený. Takže nebudeme mít to potěšení o něm hlasovat. Návrh 68 pana Bokroše. Zpravodaj proti, kdo je pro? proti? Děkuji. Zdrželi se. Návrh byl zamítnut. Návrh 69 pana Hartonka zpravodaje proti kde je pro? Jeden. Proti? Zdrželi se. Návrh byl zamítnut. Návrh 70 pana Bokroše na zpravodaje proti kde je pro? Čtyři proti, většina, zdrželi se dva. Návrh byl zamítnut. Návrh 71 pana Giovanni Lavia, Zpravoda je pro, kdo je pro? Pro. Proti? Osm. Drželi se? Většina je pro, takže návrh byl přijat. Návrh 72 Helga Triple, zpravodaj proti, kdo je pro? Děkuji. Proti. Velké frakce. Zdrželi se, návrh byl zamítnut. 73 odpadá. 74 Claudio Morganti, zpravodaj proti, kdo je pro? 2, kde je proti, velká většina, zdrželi se, návrh byl zamítnut. 75 Laviar, zpravodaj je pro, kde je pro. Děkuji, kde je proti. 7, 8. Drželi se. Návrh byl přijat. Návrh 76 Helky Triple. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Sedm. Vidím sedm. Proti? Daleko víc. A zdrželi se? Jeden. Návrh byl zamítnut. 77 Helgi Triple. Zpravodaj taky proti. Kdo je pro? 3. Kdo je proti? Většina, zdrželi se. Návrh byl zamítnut. 78 pana Bokroše. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? 4. Kdo je proti? Většina. Zdrželi se. 2. Návrh byl zamítnut. 78. pana Haglunda. Kdo je pro? Budeme to muset kontrolovat elektronicky. Takže hlasujeme elektronicky teď o návrhu 79 pana Haglunda. Hlasujeme. Končím hlasování. 20 pro, 16 proti a jeden se zdržel. Dva se zdrželi takže většina je pro a pan Haglund, Haglund to vyhrál nad zpravodajem. 80, návrh paní Tripel. Zpravodaj pro. Kdo je pro? Budeme muset zase elektronicky. 80, paní Tripel, hlasujeme teď. Končím hlasování. 21 pro, 22, 16 proti, takže návrh Helgi Triple prošel. A je kompatibilní s návrhem 81 pana Haglunda ve stejném odstavci, takže dávám hlasovat o návrhu 81 s podporou zpravodajky. Kdo je pro? Tentokrát to vypadá, že většina. Kdo je proti? Pět. Zdrželi se? Jeden. Takže návrh 81 je přijat. Návrh 82. Tady zpravodajka navrhuje, aby pokud tento návrh bude přijatý, aby z něj byl nový odstavec 76a. Spravodajka je pro tento návrh. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Tři. Zdrželi se? Jeden návrh byl přijat a vznikne tedy jako samostatný odstavec 76a. Návrh 83 pana Hartonka, kdo je pro? Jeden proti, dva proti. Děkuji, zdrželi se. Nikdo návrh byl zamítnut. Návrh 84 pana Haglunda s ústním pozměňovacím návrhem eh, zrušit slovo that. to the contribution. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden. Zdrželi se? Jeden. Návrh byl přijat s ústním pozměňovacím návrhem. Návrh 85 pana Klute Tady je oddělené hlasování, první část s doplněním slova deeply. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Gua je pro. Kdo je proti? Všichni ostatní. Drželi se? Takže návrh doplnit slovo deeply je zamítnutý a druhá část s doplněním slova social. Sociální. Kdo je pro? Kde je pro sociální? Kde je proti sociálnímu? Dobrá, takže budeme hlasovat elektronicky o slově sociální. Tak prosím, hlasujeme teď. Končím hlasování a výsledek je pro sociální jenom 15 plus 1, takže 16 a proti sociálnímu 22, takže sociální mizí. <laughs> Bien. Nous sommes en direct sur Internet, le monde. Jsme prostě eh, hned na internetu a celý svět se na to může dívat, jak eh, rozpočet, eh, rozpočtový výbor to tady ničí. Teď 86 od Barbary Matery ve dvou částech rovněž, takže první část, zpravoda je pro, kdo je pro, děkuji, kdo je proti. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Pozor, Děkuji, každopádně většina pro. Druhá část. Spravodajka je pro. Ale tentokrát jsou velké frakce rozdělené, takže druhá část elektronicky. Druhá část pozměňovacího návrhu 86. Zahajuji hlasování. Tak autor e, pozměňovacího návrhu vidí, jak jeho frakce hlasuje proti. Konec 14 pro a 23 proti. Vlastně 24, jeden hlasuje rukou. Takže druhá část zamítnuta. A teď máme tady 87. E, Spravodajka je proti pozměňovacímu návrhu. Kdo je pro? GUE. Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže většina je proto odmítnout tento pozměňovací návrh 91 od výboru pro dopravu. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Jedná se o pozměňovák od výboru pro dopravu. Kdo je proti? Dva. Kdo se zdržel? Tak návrh je přijat. 92 od pana Hartonga. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, návrh je zamítnut. 93 od pana Morgantyho, zpravodajka je proti. Kdo je pro? 3, 4, 5, kdo je proti? Většina. Zdržel se? Návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 94, který je podporován napříč politickým eh, a eh, národnostním spektrem. Eh, spravodajka je pro, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jedna, dva, tři, čtyři. Zdržel se? Návrh je přijat. 95 od Karla Haglunda je stažen. 96. Spravodajka je proti. Kdo je pro? to je pozměňovací návrh, který rozděluje náš výbor. Takže 96 bude teď předmětem elektronického hlasování. Zahajuji hlasování. A ať co mi řekne EPP, zdali mám hlasovat či ne, potřebuju instrukce. Končím hlasování. Dvacet dva hlasů pro, plus 1, takže 23, 14 proti, návrh je přijat. A teď 97 od pana Bokroše, který e, je stejný jako 98 od pana Hartonga. Zpravodajka je pro, kdo je pro? 1, 2, 4 dohromady, kdo je proti? Většina zdržel se. Tyto dva pozměňovací návrhy jsou odmítnuty. 99 od paní Andreasen. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Autorka. Eh, kdo je proti? Většina. Kdo se zdržel? Jeden. Návrh je tedy zamítnut. Stovka. Eh, tento pozměňovací eh, je od výboru pro dopravu. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden. Kdo se zdržel? Promiňte. Dvě hla, tři hlasy se zdrželi. Návrh je přijat. 101 od různých autorů. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Kdo se zdržel? Nikdo. Návrh je přijat. 102. Ten je také z výboru eh, pro dopravu, ale zpravodajce se tentokrát návrh nelíbí. Kdo je pro? Někteří liberálové, jeden, dva. Kdo je proti? Většina. Kdo se zdržel? Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Návrh je zamítnut. 103 od pana Bokroše. Spravodajka e, je pro. Kdo je pro? 1, 2, 3. Kdo je proti? Většina. Zdržel se? Návrh je zamítnut. 104 od pana Haglunda. spravodajka je proti. Kdo je pro? 3, 4. Kdo je proti? Děkuji vám. Zdržel se. Návrh je zamítnut. 105 od paní Matery. Paní spravodajka je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Všichni. Kdo se zdržel? Jednomyslnost proti barbaře tak to jsou zvláštní situace, které tady zažíváme. 106 od pana Hartonga. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Jeden. Kdo je proti? Většina. Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 107 od pana Lavia. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? nechte ruce nahoře, ti, kdo jsou proti, budu vás muset počítat. Ti, kdo jsou proti návrhu. 8. 9 hlasů proti. Kdo se zdržel? Takže většina je pro. Návrh je přijat. 108 od pana Hartonga, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Jeden. Kdo je proti? Většina. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 109 od Helgy Triple. zpravodajka je proti. Kdo je pro? Malé frakce. To je dobré, 10. Kdo je proti? Těch je trochu víc. Kdo se zdržel? Návrh je tedy zamítnut. 110 od Karla Haglunda. zpravodajka je proti. Kdo je pro? Stejná většina prakticky. Kdo je proti? Velké šiky. Chcete to zkontrolovat elektronicky? Ale odsud to vypadá poměrně jednoznačně. Návrh je také zamítnut. 111 od Lukase Hartonga, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Paní Adrasen, kdo je proti? Většina. Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 112 od Helgi Triple, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Politicky zajímavé se skupení. Kdo je proti? Velká, velká většina, kdo se zdržel, takže tento návrh je zamítnut. 113 od eh, Lajose Bokrose, kdo je pro, jako zpravodajka. 7, kdo je proti? většina, kdo se zdržel, návrh je zamítnut. 114 od pana Haglunda, zpravodajka je proti, kdo je pro? Jedenáct hlasů, kdo je proti? Zase ty velké frakce, takže návrh je zamítnut. 115. od Laví, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Stejná většina. Zajímavé. Stejná opozice k tomu odstavci 31. Tentokrát je 115 přijata. 116 od pana Morgantyho, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Návrh je zamítnut. 117. Podepsaný Sidonií a několika kolegy. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Dva. Kdo se zdržel? Návrh je přijat. 118. Od Manera a Haglunda. Spravodajka je pro. Kdo je proti? Jeden hlas. Kdo se zdržel? Návrh je přijat. A potom 119 eh, z Miguelem Porta, od Miguela Portaše eh, je identická. Spravodajka je pro, kdo je pro, kdo je proti. Zelení a konzervativci. Kdo se zdržel? Návrh je přijat. 120 od pana Haglunda. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 121 od Helgi Triple. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Většina. Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 122 od pana Morgantyho. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Autorka. Kdo je proti? Ostatní. Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 123 od pany, pana Lavia. Takže v původním odstavci je ústní pozměňovací návrh, který má nahradit výraz reshuffle výrazem simplify. A pak uh, urges the Commission also to continue its reflection on how to simplify a ne reshuffle, zjednodušit a ne přeskupit. To je výrazná změna. Spravodajka je pro e, tento pozměňovací návrh, tak to ústně ještě pozměněný. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Konzervativci nechtějí zjednodušovat. Kdo se zdržel? Děkuji vám a zelení nechtějí ani zjednodušovat, ani přeskupovat a reformovat. Takže je tady většina pro 123. 124 od Moniky Holmajer. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Monika jednomyslně. A předseda jí tímto líbá ručku. 125 od Karla Haglunda. Spravodajka je proti. Kdo je pro? 5, 6, 7. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 126 od paní Jegle. Spravodajka je proti. Kdo je pro? 4, 3. Pardon, 4. Kdo je proti? Většina. Návrh je zamítnut. 127 od pana Bokroše. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? 4. Kdo je proti? Většina. Návrh je zamítnut. 128 od paní Jegle. Zpravodajka je tentokrát pro. Kdo je také pro? Děkuji. Kdo je proti? 3. Kdo se zdržel? 2. 128 je přijata. 129 od Helgi Triple. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Liberálové, konzervativci a ještě někteří, takže to spočítáme. EPP se najednou probrala takže 129 budeme e, jí, e, o ní hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. 15 hlasů pro, jeden k tomu, takže 16, 23 proti. Tento pozměňovací návrh je zamítnut. Bylo to číslo 129. A teď 130 od pana Hartonga. Spravodajka je proti. Kdo je pro? jeden, kdo je proti, většina, kdo se zdržel, návrh je zamítnut. 131 od paní Triple, tady je dílčí hlasování, první část, uh, calls for a further reduction of export refunds, zpravodajka je pro, ale cítím, že se to EPP nelíbí, takže budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Zahajuji tedy hlasování. Hlasování je ukončeno. 24 hlasů pro, 14 proti, první část je tímto přijata. Proti EPP. Druhá část, a tedy zbytek, zpravodajka je pro. Kdo je pro? To je stejná většina. Kdo je proti? Celá samotná EPP paní Orkisa k tomu a Helge. To je hezké, sympatické, ale nicméně jste v menšině. Takže druhá část je také přijatá. A teď tedy tato druhá část přejde k odstavci 38 podle ústního pozměňovacího návrhu a ne k odstavci 38a. A teď asi půl tuctu dalších pozměňovacích návrhů. Dostáváme se, eh, ty přejdeme, dostáváme se k 138. pro, proti, zdržel se, návrh je zamítnut. 139 od pana Morgantíhe, Morgantíneho pro, proti, většina, kdo se zdržel, návrh je zamítnut. 140 od pana Karla Haglunda, zpravodajka je proti, kdo je pro, kdo je proti, většina, kdo se zdržel, Návrh je zamítnut. 141 od Helgi Triple. Zpravodajka je pro. Ale EPP je proti, takže elektronicky hlasujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet plus jedna, eh, tedy pro, a 18 proti. Většina pro, takže 141 eh, je přijato. A teď ostatní se vypouštějí, až je na řadě číslo 148. Zpravodajka je proti. Eh, kdo je pro? Pan Morgantini, paní Andrasen. Kdo je proti? Většina zamítnuto. Takže 149 od paní Andreasen. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? 4. Kdo je proti? Většina kdo se zdržel, návrh je rovněž zamítnut. 150. Od GUE. Spravodajka je proti. Kdo je pro? GUE a zelení. A paní Vertman. A kdo je proti? Většina. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 151 od pana Bokroše. Kdo je pro? Konzervativci. Kdo je proti? Ostatní. Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 152 od pana Hartonga. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Většina. Návrh je zamítnut. 153. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Pět. Kdo je proti? Většina. Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 154. Eh, autor údajně E, požádal o slovo. E, autorka. Barbaro, prosím. Ano, děkuji, paní nepředsedo. Ústní pozměňovací návrh. Týká se to textu, má zde být připojeno toto znění článek 2 před slowing down a před illegal migration or a potom Wireless Technology and the Obligation the member states to conform the EU established law. And emphasizes the need for a potom přijde ten zbytek. Děkuji. Est-ce que tout le monde a compris? Pochopili to všichni? Dobře. Tento pozměňovací návrh byl uh, písemně rozdán. Výborně. Spravodajka je pro. Předkládám tedy takto modifikovaný pozměňovací návrh k hlasování. Kde je pro? Děkuji. Kde je proti? Více osob. Devět. Kdo se zdržel? Děkuji vám. Návrh je tedy přijat s ústním pozměňovacím návrhem. A teď 155 od Helgi Triple. Spravodajka je pro. Elektronicky. Budeme hlasovat elektronicky o 155. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. 15 plus 1 je 16 hlasů pro, 23 je proti, návrh je zamítnut. 156 od Miguela Portaše, zpravodajka je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Většina. Zamítnuto. 157. od Teodorose Skila Kakise. Spravodajka je pro. Děkuji. Kdo je proti? Pět. Kdo se zdržel? Dva. Návrh je přijat. 158. Od místo předsedy Alvareho. Eh, Předsed, spravodajka eh, je proti. Kdo je pro? Osm. Kdo je proti? Většina. Návrh je zamítnut. 159 od pana Hartonga. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 160 od pana Morgantýneho, Spravodajka je proti. Kdo je pro? 3. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Stejná většina. 161 od pana Hartonga. Kdo je pro? 2. Kdo je proti? Většina. Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 162 od Miguela Portaše a dalších. Je to tedy dílčí hlasování, první část až k výrazu Evropská strategie. Spravodajka je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Ostatní mimo GUE. Kdo se zdržel? První část je tedy zamítnuta. Druhá část reiterates až k výrazu citizenship. zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Kdo se zdržel? Druhá část je tedy přijata. 163 od Miguela Portaše. zpravodajka je proti. Kdo je pro? Jeden hlas. Kdo je proti? Ostatní zamítnuto. 164 od Hartonga, zpravodajka je pro, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 165 od pana Haglunda, zpravodajka je pro, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. Kdo se zdržel? Návrh je přijat. 166 od pana Bokroše a 167 od pana Hartonga jsou totožné. Zpravodajka je proti, kdo je pro? 4, kdo je proti, většina, kdo se zdržel, tyto dva pozměňovací návrhy jsou zamítnuty. 168 od pana Haglunda, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Šest, kdo je proti? Většina. Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. A teď se dostáváme na e, spodní část stránky 184 od e, Paní Hauk, eh, zpravodajka je pro, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Pět, kdo se zdržel? Jeden, návrh je přijat. 175 od Helky Triple, zpravodajka je proti, kdo je pro? Sedm, zase zajímavě politicky rozložené síly, malá skupina. Kdo je proti? Většina. Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 176 od pana Hartonga, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 177 od pana Labia, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji. Návrh je přijat. 178 od pana Bokroše, zpravodajka je proti, kdo je pro? Čtyři, kdo je proti? Většina. Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. A 189 od Helgi Triple. Oral. S ústním pozměňovacím návrhem k prvnímu odstavci. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Tři. Drželi se? Návrh byl přijat. A bude tedy nahrazen, nebo naopak, odstavec 28, tedy toho se to týká. Návrh 180 paní Matera zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Čtyři. Zdrželi se? Dva. Návrh byl přijat. dva identické návrhy na vypuštění paní Andrease na pana Hartonga. Pravodajka je proti, kde je pro? Děkuji, kde je proti? Většina zdrželi se, tyto dva pozměňovací návrhy 181 a 182 jsou zamítnuty. Další je stažený. A tak přistoupíme k návrhu 184 pana Hartonka, zpravodajka je proti, kde je pro? 4, kde je proti? Většina zdrželi se, návrh byl zamítnut. 185 pana Morgantyho, kdo je pro? 4, kdo je proti? Většina zdrželi se, návrh byl zamítnut. Návrh 186 pana Haglunda, zpravodajka je proti, kdo je pro? Promiňte, zpravodajka je proti, ale EPP je pro. Takže přistoupíme k elektronickému hlasování, protože tady ty velké frakce nejsou jednotné. Hlasujeme teď. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 22 plus 1 pro. To je 23, 15 proti, takže pozměňovací návrh byl přijat. 187. pana Lavia. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? 9. Zdrželi se? Takže většina je pro, návrh byl přijat. 188 pana Hartonka, zpravodajka je proti, kde je pro? Děkuji, proti. Drželi se, závr- návrh byl zamítnut. 189 pana Morgantyho, zpravodajka je proti, kde je pro? 4. Proti většina. Návrh byl zamítnut. 190 pana Haglunda, zpravodajka je proti. Kde je pro? Budeme hlasovat elektronicky. O návrhu 190 hlasujeme teď, prosím. Hlasujeme pomalu, probuďte se. Končím hlasování. 17 pro, 19 plus 1 proti, takže návrh byl zamítnut. 191 Moniky Holmajer, zpravodajka je proti. Kdo je pro? 3, 5, 6, 7. Kdo je proti? Většina. Takže celá frakce paní Holmajer. Chudák. Zdrželi se? Takže tento pozměňovací návrh byl zamítnut. 192 pana Morgantyho, zpravodajka je proti, kde je pro? Děkuji. Kde je proti? Děkuji, zdrželi se, návrh byl zamítnut. 193 pana Hartonka, zpravodajka je proti, kde je pro? Děkuji, kde je proti? Eh, zdrželi se, návrh byl zamítnut. 194, stejného předkladatele, zpravodajka je proti, kde je pro? Děkuji, proti. Zdrželi se, návrh byl zamítnut. 195, pana Hartonga, zpravodajka je proti, kde je pro? Děkuji, proti. Zdrželi se, návrh byl zamítnut. 196, pana Haglunda, zpravodajka je proti, kdo je pro? 8, kdo je proti? Většina, zdrželi se, návrh byl zamítnut. 197, paní Andreasen. Zpravodajka je proti, kdo je pro? 4, kdo je proti? Většina, děkuji, návrh byl zamítnut. 198, pana Bokroše, zpravodajka je proti, kdo je pro? 2, kdo je proti? 3, kdo je proti? Většina, zdrželi se, Návrh byl zamítnut. 199. Paní Andrea Sen, zpravodajka je proti. Kde je pro? 4, 5. Kde je proti? Děkuji. Zdrželi se, návrh byl zamítnut. Návrh 200. Pana Fernandese. Zpravodajka je pro. Kde je proti? 3. Drželi se? 2. Návrh byl přijat. 201. paní Andrea Sen, zpravodajka je proti. Promiňte, 201 padá, protože byla přijatá dvoustovka ve stejném odstavci, pardon. 202. Paní Andrea Sen, zpravodajka je proti, kdo je pro? 3, 4, eh, kdo je proti? Většina, zdrželi se, návrh byl zamítnut. 203. pana Hartonga, zpravodajka je proti, kdo je pro? 4 proti. Děkuji, zdrželi se, návrh byl zamítnut. 204 pana Haglunda, zpravodajka je proti a tento návrh je identický s návrhy 205 a 206, to jsou tři totožné pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Dvanáct, třináct. Kdo je proti? Zvedněte prosím ruce tak, ať ty dobře vidíme, velké frakce a GUE. Takže většina. Drželi se, čili tyto tři pozměňovací návrhy byly zamítnuty. 207. pana Lavia, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji, proti? Všichni socialisté jsou proti? Aha, takže budeme hlasovat elektronicky, promiňte. Zdá se mi, že je to většina, ale radši si to zkontrolujeme. Návrh 207 pana Laví a prosím, hlasujeme. Končím hlasování. 26 plus 1, čili 27 pro, 11 proti, socialisté jsou sami ve svém postoji, takže návrh byl přijat. 208. Padá. Tím se dostáváme k návrhům 209 a 210. Ty jsou totožné, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Tři, čtyři. Kdo je proti? Většina. Zdrželi se, návrh byl zam... návrhy byly zamítnuty. 211 pana Bokroše. Kdo je pro? Čtyři. Obvyklý podezřelý. E, eh, proti? Děkuji. Návrh byl zamítnut. 212. Pana Haglunda, zpravodajka je proti, kde je pro? Šest. Sedm. Proti? Děkuji, zdrželi se. Návrh byl zamítnut. 213. Astrid Lulingové, naší dvojenky. Spravodajka je samozřejmě pro, takže kde je pro? Děkuji. Kde je proti? tři si troufli být proti. A zdrželi se jeden. Takže 213 je přijata. 214, pana Lavia, zpravodajka je pro, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 215, pana Lavia, ve dvou částech. První část underlines that po key services, kdo je pro? Proti? Stršeli se, první a druhá část od shows in deep, its deep concern po has been applied. Spravodajka je tady proti a velké frakce jsou rozdělené, takže budeme hlasovat elektronicky o druhé části pozměňovacího návrhu 200, 215. Pardon. A hlasujeme teď. Hlasujeme pomalu. Končím hlasování. 15 pro, 23 proti, takže druhá část je zamítnuta. Návrh 216, zpravodajka je proti, kdo je pro? Proti. Drželi se, návrh zamítnut. 217, kapana Lavia, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti. Drželi se, návrh byl přijat. Ústní pozměňovací návrh k odstavce 71 Francesky Balzány, máte to před sebou. Spravodajka je automaticky pro, když to navrhuje, kdo je pro. Děkuji, Kdo je proti. Čtyři proti, zdrželi se. Tento ústní pozměňovací návrh byl přijat. 218, návrh pana Bokrose, zpravodajka je proti, kdo je pro. 6. Kdo je proti? Většina, strželi se, návrh byl zamítnut. 219 pana Hartonka, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji, proti. Zdrželi se, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 220 pana Morgantyho, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Čtyři. Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut. 221 Marta Andreasen, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut. 222, Lukas Hartong. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut. 223, paní Andreasen. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut. 224, stejná předkladatelka, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut a ten je identický s návrhem 225, který je také zamítnutý. Potom návrh 226 pana Hartonka, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut. 227 paní Andrea, jsem zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut. 228 pana Hartonka, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. 229 pana Morgantyho, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl zamítnut. 230 Juty Hawk, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Tři. Zdrželi se? Návrh byl přijat. Návrh 231 odpadá, protože jsme přijali návrh 82. Takže návrh 231 je vlastně pokrytý. 232 pana Hartonga. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut. 233 pana Haglunda. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Sedm. Kdo je proti? Většina, zdrželi se, návrh byl zamítnut. Návrh 234, Juty Haug. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Čtyři. Zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 235 pana Hartonka, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti? Drželi se, návrh byl zamítnut. 236 Juty Haug. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Čtyři. Zdrželi se? Návrh byl přijat. Další návrh je pokrytý kompromisním návrhem a přistupujeme k pozměňovacímu návrhu 1. Teď se dostáváme k preambuli. Takže návrh 1 předložený jménem výboru IMKA. Sprav, IMKO zpravodajce se to nelíbí, kdo je pro? EPP se to líbí, takže budeme hlasovat elektronicky. K pozměňovacímu návrhu číslo 1 hlasujeme teď. Končím hlasování. 17 pro, 20 plus 1 proti, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 2 Jamese LS zpravodajka je proti, kdo je pro? 6. Proti? Většina. Zdrželi se, návrh byl zamítnut. Návrh 3. Téhož předkladatele zpravodajka je proti, kdo je pro? Stejná, stejné hlasování, kde proti? Děkuji. Návrh je také zamítnut. Návrh 4. Pravodajka je pro, kde je pro. Zdá se, že je to rozdělené, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 4. Zahajuji hlasování. Hlasujeme. Ještě trošku. Končím hlasování. Dva kolegové nějak nechtějí hlasovat. 20 plus 1 pro, 16 proti, návrh byl přijat. pozměňovací návrh 5, Jamesa Ellese, pravodajka je proti, kde je pro? Eh, kdo je proti? Zdrželi se? Návrh byl zamítnut. Návrh 6 Jamese Ellese. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže to je také zamítnuto. D'accord. D'accord. Alors, le secrétariat... Dobře, takže sekretariát mi tedy říká, že vzhledem k tomu, jakým způsobem jsme pracovali a díky zpravodajce a koordinátorům a díky tomu, že hlavní stanoviska ostatních výborů parlamentu, které se vyjadřovaly, byly vzaty v úvahu v pozměňovacích návrzích, někdy i odmítnuty, ale jednalo se o nich, není potřeba eh, hlasovat jednotlivě o jednotlivých detailních eh, stanoviscích eh, ostatních výborů mm, po jednom. Takže závěrečné hlasování, prosím. Ano, Jamesy? V takovém případě by v usnesení měl být odstavec, ve kterém bude uvedeno, že ty jednotlivé body jsou pokryty. To je jenom pro případ nějakých protestů. Děkujeme, Jamesy. Máte pravdu Eh, a dáme tam ten odstavec, který ostatně v těch hlavních bodech je na konci hlasovacího seznamu. Takže nyní závěrečné hlasování o eh, celé zprávě navrhuji, abychom hlasovali elektronicky, tak abychom měli přesné počty. Takže zahajuji elektronické hlasování o celém dokumentu. Končím hlasování. Pane Portaši, vy hlasujete pro nebo proti? To je závěrečné hlasování. Takže 25 pro, 7 proti a 6 se zdrželo. Takže blahopřejeme zpravodajce. Je remercie. Takže já děkuji všem poslankyním a poslancům. A teď budeme hlasovat Jinak e, navrhuji, abychom na závěr hlasování e, ponechali hlasování o návrzích opravného rozpočtu 2 a 3. E, to si vyžádá ještě určitou rozpravu. A proto bych navrhl, abychom hlasovali k systému evropských škol. Je to navrhovatel Damien Abad. Takže vezměte si prosím příslušný hlasovací seznam ke zprávě kolegy Abáda. Jste všichni připraveni? Výborně. Barbaro, neodcházejte, hlasujeme. Takže zpráva pana Abáda, pozměňovací návrh 1 od pana Alvara, Alvara. Kdo je pro? Zpravoda je pro. Děkuji vám. Kdo je proti? Jeden. Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Dvojka eh, se vypouští, protože byla přijata jednička, trojka rovněž se vypouští, pozměňovací návrh čtyři od Sidonie. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden je proti. E, paní Barbara Sen hlasovala jak pro, tak proti. Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Pětka od Lukase Hartonga, zpravoda je proti. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Šestka. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Sedmička od pana Alvaro je tedy s šestkou slučitelná. Zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti. Děkuji, kdo se zdržel. Dva. Návrh je přijat. Osmička od paní Katalin Sorin Ivan. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Takže budeme to muset zkontrolovat elektronicky. Takže zahajuji elektronické hlasování k pozměňovacímu návrhu 8. Všichni ještě nehlasovali. Za eh, elektronické hlasování probíhá. Končím hlasování. 12 hlasů pro, 23 eh, plus 1 proti, osmička je zamítnuta. Devítka od pana Hartonga bude muset také být předložena k hlasování. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Desítka od pana Alvaro. Také budeme o ní hlasovat. Zpravodaj je pro, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? 5. Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Jedenáctka. Spravodaj je proti. Kdo je pro? Takže elektronicky k jedenáctce. Zahajuji hlasování, končím hlasování. výsledek hlasování. 14 plus 1. 15 hlasů pro, 22 proti, 11 je zamítnuta. Pozměňovací návrh 12 od pana Hartonga je ústním pozměňovacím návrhem. Pane Abade, prosím. Tady došlo k určité chybě. Ten ústní pozměňovací návrh, to je poznámka, která se vztahuje k tomu následujícímu pozměňovacímu návrhu 13. Eh, Dobře. Takže 12 dáme teď eh, k hlasování bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, návrh je zamítnut. A teď 13 také předkládám k hlasování. Ne, tam je právě ten ústní pozměňovací návrh, pane Abade. Ano, tady je ústní pozměňovací návrh u třináctky a podobně, jak je to naznačeno ve vašem e, textu, takže pouze e, konec odstavce 3 se vypouští Budget Economies for School. Dobře, takže všichni mají k dispozici text e, v tom hlasovacím seznamu. A e, ústní pozměňovací návrh tkví v tom, že by se vypustil konec věty a že by ta věta končila výrazem building policy. Dobře, takže kdo je pro tento návrh předložený zpravodajem? Kdo je proti? Šest. Kdo se zdržel? Výborně, návrh je přijat. A teď čtrnáctka kterou podporuje zpravodaj. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Kdo se zdržel? Čtrnáctka je přijata. Patnáctka, paní Matera. Zpravodaj je proti. Ne, omlouvá se předseda, zpravodaj je pro. Dobře, zpravodaj po rozhovoru s paní Materou změnil názor. Kdo je tedy pro? Kdo je proti? Deset. Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Šestnáctka od pana Hartonga. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. A teď konečné hlasování znovu elektronicky eh, ke návrhu zprávy pana Abada. Zahajuji hlasování. Prosím, probuďte se, hlasujte. Končím hlasování. Výsledek hlasování 34 plus 1. 35 hlasů pro, 1 proti, 1 se zdržel. Takže k našemu zpravodaji mohu teď vyslat slova blahopřání. A následně vám navrhuji, abychom hlasovali o dvou zprávách eh, předsedkyně eh, Huty, eh, teda Juty Hauk. Nejprve, co se týče tedy agentury pro námořní bezpečnost, to by mělo být poměrně rychlá záležitost, protože paní Jutta Hauk pracuje velice efektivně a navrhuji vám, abychom prohlasovali en blok pozměňovací návrhy 1 až 15. To už je teda trochu hranice demokratického systému, ale kdo je pro tento blok? Děkuji vám. Kdo je proti bloku? Kdo se zdržel? Děkuji všem. Takže těch 16 pozměňovacích návrhů od jedničky do patnáctky je přijato. Konečné hlasování. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Stejná většina. Takže jednomyslnost, eh, kromě paní Andrásen. A teď eh, druhá zpráva paní Juty Haug, která se týká Evropské agentury pro bezpečnost eh, sítí a informací ENISA. A zde máme znovu systém hlasování a blok. E, to se týká pozměňovacích návrhů 1 až 13. Kdo je pro tento blok číslo 1? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Děkuji. Takže tento blok pozměňovacích návrhů je tímto přijat. A následně pozměňovací návrh 17 od pana Kalfina s ústním pozměňovacím návrhem, který máte před očima a je tedy e, řeč o tom, že by se připojil výraz e, souborná analýza e, vztahující se k vytvoření evropské strategie k kyberbezpečnosti. Takže vy jste změnil názor, pane kolego? Dobře. Pozměňovací návrh 17 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodajka je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden. Kdo se zdržel? Děkuji vám. Tento pozměňovací návrh je tímto přijat. To znamená, že to se týká 11, 10, 11 a 12 a teď 17 od pana Alvároho, pardon, 19. Kdo je pro? Kdo je proti? To bylo tedy pro, zhruba teď proti. Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Devatenáctka od pana Alváro. Kdo je pro? Stejné hlasování. Děkuji vám. Proti? Děkuji. Zdržel se? Návrh je zamítnut. Pan Alvaro je spokojen se svým výsledkem. rychle a těsné, rychlá a těsná prohra. Ale já vás tady povzbuzuji. Třináctka to už je hotovo, čtrnáctka. Eh, pan Kalfin zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Návrh je přijat. Patnáctka od pana Alvaro. Teď eh, je zpravodaj pro, kdo je pro, kdo je proti. Děkuji, kdo se zdržel. Návrh je přijat. Šestnáctka eh, od eh, kolegyně či kolegy Balčitise s ústním pozměňovacím návrhem vypustit výraz more před, výr, před slovem transparency. Takže připo, přidat více transparentnosti, ale ne zase příliš. Takže eh, zpravodaj podporuje, kdo je pro, kdo je proti, nikdo, kdo se zdržel. Výborně. Blahopřeji autorovi pozměňovacího návrhu. Teď můžeme rychle elektronicky hlasovat o celém návrhu textu. Předkládám tímto k hlasování návrh takto pozměněný. Všichni hlasovali trochu pomalé. Teď už všichni hlasovali. Dobře, takže končím hlasování. 34 pro, jeden hlas proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji kolegyni Jutě a jejím eh, blokům pozměňovacích návrhů. A teď si myslím, že Můžeme přejít k hlasování zprávy kolegyně Sidonie. Sidonie, teď budete na řadě vy. Takže já bych vám možná navrhl, abyste nám předložila e, své návrhy ohledně e, toho opravného rozpočtu, e, výbor, teda zpráva 2 a 3, či rozpočet 2 a 3, protože ono je to propojené a pak budeme hlasovat. Prosím, kolegyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že můžeme hlasovat zprávu k opravnému rozpočtu číslo dvě včetně pozměňovacích návrhů. Nevím, jestli jste je všichni dostali, doufám, že ano. A pokud dovolíte, tak si myslím, že bychom ještě měli mít dnes diskuzi k opravnému rozpočtu číslo 3. Mně se to zdá jako poměrně důležité, ale je to na vás, eh, zdali eh, zvolíte možnost eh, tyto dvě věci spojit. Podle mě by se to mělo oddělit, protože na posledním zasedání našeho výboru jsme již diskutovali ten opravní rozpočet číslo dvě a já jsem vám e-mailem poslala pozměňovací návrhy. Možná, že bychom ještě měli hovořit o původu ústních pozměňovacích návrhů, podstatě vyprý, eh, vyva, eh, vycházejí z prohlášení eh, komise v příslušném výboru a týkalo se to také implementace velkých programů. A tato informace od komise je poměrně zásadní a hodně mění věci. Kromě toho ještě 7. června vy osobně, chci říct vy jako předseda e, našeho výboru a já jsme oba dostali dopis od komisaře Levandovského a já to vnímám jako změnu oproti původnímu návrhu opravného rozpočtu. V tomto dopise komisař Levandovský e, navrhuje určité věci, které se týkají mobilizace Fondu Solidarity. Takže mé ústní pozměňovací návrhy vycházejí e, z této doplňující informace a podle mého názoru skutečně hlasovat můžeme. Ale na druhé straně vím, že tady jsou určité sporné věci. Já to vnímám ovšem tak, že tyto sporné eh, pozice se spíše týkají toho opravného rozpočtu číslo 3. Eh, takže asi tolik k tomu eh, to tématu. Děkuji. Bien, je vous merci. Děkuji, děkuji vám. A Jensen, prosím. Yes, thank you, chairman. Ano, děkuji, pane předsedo. My už jsme e, opravdu diskutovali o opravném rozpočtu 2 i o opravném rozpočtu 3. E, peníze, e, které teď bereme pro ten opravný rozpočet dvě na základě návrhu Sidonie e, vlastně sebere z nevyčerpaných prostředků na oblast energetiky. To je docela nová věc, e, takže teď tady prostě jsme našli tyto prostředky, takhle to proběhlo, komise nás informovala v tom smyslu, že některé z projektů e, v plánu obnovy budou opožděné. Eh, ne snad, že by byly eh, nějak odložené úplně, budou realizovány, ale jsou tady určitá spoždění takže na rok 2011 tím pádem jsou určité prostředky k dispozici a k těmto přesunům došlo. A to byla skutečně do jisté míry nová informace, kterou jsme měli k dispozici, když jsme naposled diskutovali o návrhu opravného rozpočtu. Původně jsme mysleli, že ty peníze vezmeme z přebytku z minulého roku a diskutovali jsme o tom, zda je to možné. Já osobně jsem se pokusila argumentovat trochu odlišně jménem naší frakce. Uznala jsem, že tady prostě není e, většina pro ten postup, který jsem navrhla já, ale zároveň si myslím, že i právní služba byla požádána, aby se vyjádřila k tomu, jaké možnosti tady jsou pro e, další změny v e, opravném rozpočtu 3 vzhledem k situaci. A zajímalo by mě, zdali právní služba už předložila nějaké nálezy, zdali na to nějak reagoval na ten náš požadavek, protože e, naší frakci by to opravdu zajímalo a také bychom podle toho upravili své stanovisko. Děkuji. Ano, Salvador je další, kdo žádal o slovo. Sí, presidente, nosotros también lo discutimos ayer en... Děkuji, pane předsedo. My jsme toto téma také včera večer projednávali v naší politické skupině oba opravné rozpočty a podporujeme Sidonii. V první řadě jde opravdu o to vyčerpat, vyrovnat tu negativní rezervu, kterou jsme kdysi vytvořili. Evropská komise nám poskytla příslušné údaje o čerpání, které to také dokládají, takže máme možnost to zohlednit v opravném rozpočtu číslo 2 a to s velice jasným cílem. Co se týče rozpočtu číslo 3, tam ještě musíme počkat na stanovisko právní služby. Ale podle informací, které máme od koordinátorů, tak se zdá být jednoznačné, že nyní už nemáme reální možnost zahájit diskusy s radou na toto téma, zvláště ne v tomto okamžiku rozpočtové procedury. Takže bylo by to problematičtější než eh, čistý eh, rozpočtový postup. A myslím si, že červen by nebyl vhodným obdobím. Asi by se to odrazilo až, no, patřilo by to až do příštího finančního výhledu nebo do širšího jednání později v tomto roce. ale ten návrh Syndonie k opravnému rozpočtu číslo 2 s tím souhlasíme a u trojky žádné změny. Děkuji, pan Bokroš. Briefly, big. Velmi stručně, protože my jsme eh, hlasovali proti eh, zjednodušení a pro Eh, reformu či přeskupení. Tady se jedná o skutečné přeskupení či reshuffle v rámci rozpočtu. Ale myslím si, že toto je špatné, eh, špatná varianta, ale ty další jsou ještě horší. Eh, takže bych navrhovala, abychom hlasovali pro, protože úplně nejhorší by bylo ponechat si tu negativní rezervu. Takže pokud komise řekne, že to můžeme realizovat takhle, tak dobře, není to úplně elegantní řešení, ale je to možnost vyhnout se tomu, abychom ty negativní rezervy tady měli dál. Děkuji, eh, kolega Goran. Já mohu být velice stručný, mohu říct, že souhlasím s předchozími řečníky ohledně opravného rozpočtu číslo dvě. My jsme pro ten pozměňovací návrh, který navrhuj, předkládá navrhovatelka. Eh, Rada v podstatě eh, odmítá všechno, ale takzvaný redeployment není udržitelný. Musíme najít lepší řešení. A k tomu opravnému rozpočtu číslo 3, myslím, že alespoň teoreticky by bylo e, zajímavé e, toto použít jako takový lakmusový papírek a náš závěr je, že bychom se pohybovali na e, poměrně tenké půdě správního hlediska, takže podporujeme i v tomto stanovisko navrhovatelky. Děkuji, Gorane, je to úplně jasné. Paní Matera. Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně. Podporuji to, co zde navrhla Sidonie, co se týče převodu nevyčerpaných prostředků eh, v rámci rozpočtové linky energie na podporu hospodářské obnovy. Já zde hovořím jako zpravodajka pro Fond pro přizpůsobení se globalizace. Plně podporujeme Sidonii. Dobrá, Sidonie nám tedy navrhne nějaký návrh po té, co vyslechla stanoviska všech eh, řečníků. Já navrhuji následující. My budeme hlasovat o opravném eh, rozpočtu číslo 2 s pozměňovacími návrhy, které navrhuje zpravodajka tak, jak jsme to plánovali každém případě opravný rozpočet číslo 3 bude předmětem hlasování příště. Takže já navrhuji, abychom odhlasovali, no, abychom hlasovali o číslo 2 a po hlasování, abychom, aby každý si připravil své stanovisko k číslu 3, dám slovo právní službě, aby nás ústně seznámila s analýzou právního problému, který E, opravný rozpočet číslo 3 představuje a pak nám to potvrdí písemně. Ale aspoň takto bychom mohli trochu upřesnit své pozice a e, připravit opravný rozpočet číslo 3. Paní zpravodajko, tak je to teď na vás. Děkuji. Děkuji všem řečníkům, kteří Vlastně podpořili. Já netvrdím, že toto je nejlepší řešení, řekla bych, že to je nejlepší možné řešení. A to, co tady máme v tom souboru s mými pozměňovacími návrhy, tady si myslím, že by bylo dobré, abych to trošku přivysvětlila. Um, myšlenka je taková, v tom dopise komise, o kterém jsem hovořil, hovoří pouze o 19 milionech do fondu Solidarity. Ale můj pozměňovací návrh jde dál. Můj pozměňovací návrh, a to není v návrhu komise, má za cíl vyvážit negativní rezervu a má také za cíl, jak říkala Barbara, dát více prostředků Evropskému fondu přizpůsobení se globalizaci. Čili to jsou to dvě věci navíc. A ti, kteří jsou jaksi v bojové náladě, tak to vyvolá konflikt s radou. Takže můj návrh není zase tak bezproblémový, jak se zdá, protože zdá se, že s tímto návrhem, který já vám nabízím k hlasování, nebo který jsem připravila, rada to bude považovat eh, za eh, jaksi nečekanou reakci. Oni čekají, že my budeme zdvořile čekat, ale my jsme přesvědčeni, já jsem přesvědčená, že negativní rezerva je problém, který by měl být řešen, tak hm, toto je tedy ten návrh. A já nevím, jestli to povede k dohodování, doufám, že ne. Doufám, že rada eh, zaznamená naší dobrou vůli a zaznamená ty ostatní dva problémy, které my takto chceme eh, vyřešit. To jsou návrhy k vyřešení existující problému, tak já doufám, že se k tomu rada postaví kladně, ale není to jisté. Takže děkuji a já myslím, že můžeme hlasovat. Dobrá, říká předseda. Myslím, že je to zcela jasné, je tu poměrně široký koncenzus, není to jednomyslné, ale široký koncenzus mezi frakcemi, myslím. K tomu bych ještě doplnil, že my jsme právě v rámci kompromisu K, písmeno K, přijali seznam hlavních témat, která by měla být na pořadu jednání trialogu 11. července s tím, že nevyřešené problémy z provádění rozpočtu 2011, konkrétně neschoda třeba u opravných rozpočtů, by mělo být zmíněno 11. července. My si nepřejeme být v konfliktu s radou, ale současně chceme, aby rada věděla, že prostě nemáme stejný přístup Eh, co se týče způsobu, jak řešit eh, neplánované výdaje roku 2011. Neinterpretujeme stejným způsobem deklaraci přijatou v prosinci loňského roku v příloze k naší dohodě o rozpočtu 2011. Podle této deklarace neplánované výdaje z roku 2011 by měly být eh, financovány z čerstvých peněz. Tak, takže navrhuji, abyste si vzali hlasovací seznamy k opravnému rozpočtu číslo 2. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích čistě rozpočtových. Možná bychom mohli hlasovat en blok. Já navrhuji, abychom hlasovali en blok, jako Utah Hauk to navrhuje. Takže čtyři rozpočtové návrhy. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden. Zdrželi se? Nikdo? Návrhy jsou přijaty. Pozměňovací návrhy k rezoluci. Rezoluci můžeme o nich hlasovat tam bloky, tam ústní pozměňovací návrh, který máte před očima. Místo restoring draft amendment budget slovy covering the needs, ensuring the mobilization of the USF Můžeme o tom hlasovat o blok. Kdo je pro tento blok? Děkuji. Kdo je proti tomuto bloku? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Závěrečné hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nikdo se nezdržel. Takže bez jednoho je to jednomyslné, takže nemusíme hlasovat elektronicky. Dobrá, děkuji. Sidonie, takže to, byl, eh, to bylo hlasování o rozpočtu. Budeme tedy rovnou hlasovat také o zprávě pana Bege o stejné tématu a potom dám slovo právní službě. Zpráva Reimera Begeho, tam je jenom jeden pozměňovací návrh pana Hartonga, zpravodaj je proti, kde je pro jeden. Kdo je proti? Děkuji. Drželi se, návrh byl zamítnut. Závěrečné hlasování. Kdo je pro Reimerovu zprávu? Děkuji. Kdo je proti? Jeden. Pan Šurian je proti? Ne, ne. Zdrželi se? Dobrá. Takže zpráva byla přijatá. Výborně. A nyní se obracím na ředitele právní služby. Můžete nám říci, jak hodnotíte dvě témata, která spolu politicky souvisí? Za prvé, jaký přesně manevrovací prostor má parlament, co se týče přidělení přebytků z rozpočtu předchozího roku a přidělení v souvislosti s opravným rozpočtem. V tomto roce je to opravný rozpočet číslo 3, ale zjevně to není opravný rozpočet jako ostatní. Za prvé. A za druhé, co se týče příjmů evropského rozpočtu, můžeme vycházet z toho právně, že ve výpočtu přebytku z provádění rozpočtu příjmy pocházející z pokut vyplácených Evropské unii na základě rozhodnutí komise mohou eh, být tedy eh, ošetřeny specificky. To jsou otázky, které jsme si kladli v rámci výboru mezi koordinátory a potřebujeme toto znát, abychom mohli zaujmout eh, jasné stanovisko k opravnému rozpočtu číslo 3. Takže prosím, pane řediteli. Děkuji, pane řediteli. Já budu velmi stručný a eh, odpovím na obě otázky postupně. Co se týče návrhu eh, opravného rozpočtu číslo 3, jak jste říkal, je to velice specifický návrh opravného rozpočtu předložení komisí na základě článku 15 finančního řádu a na základě e, e, toho e, na konci každého roku jakýkoliv rozdíl bude převeden do následujícího roku formou eh, pozměňovacího rozpočtu. Eh. Takže jediné téma vlastně tohoto návrhu popravného rozpočtu je ten přebytek. A podle tohoto článku 15 odstavec 3 je řečeno, že tento opravný prostředek se týká pouze tomu rozdílu oproti rozpočtu a znamená to, že to je vlastně technický opravný rozpočet, eh, který je eh, jaksi neměný. A to je, to je tedy ke slovu souleli, čili pouze, pouze se to vztahuje k tomu rozdílu oproti rozpočtu. To znamená, že eh, tady do tohoto nelze uvést další body. To je odpověď na vaši první otázku. Co se týče e, pokud, zda mohou být, jak říkáte, řešeny specificky a nevraceny členským státům. Tato otázka je, myslím, politicky významná a má to své politické i právní aspekty. Já budu se vyjadřovat pouze k právním aspektům, ale z právního hlediska si myslím, že by mělo být uvedeno, že článek 15 finančního nařízení má za cíl implementovat princip rovnováhy, vyváženosti rozpočtu, to je eh, nadpis kapitoly 3, v němž je, eh, v níž je článek 15. To znamená, že příjmy rozpočtu a platby e, Mm, to znamená i pokuty jsou součástí příjmů Unie a proto e, se započítávají do výpočtu přebytku. Jestliže e, se e, to, tento přebytek nemá vracet členským státům, včetně třeba tady těchto pokut, podle našeho názoru to by nerespektovalo princip vyváženosti. Takže to je k vaší druhé otázce. Děkuji. Dobrá. Děkuji. To je jasné. Kdybyste byl tak hodný a dal nám to písemně, tak abychom to měli všichni do konce týdne k dispozici písemně, tak by to byla, myslím, užitečná informace. Paní zpravodajko, máte ještě nějaké další otázky? na právní službu? V této fázi nikoli? Výborně. Dobrá. Tak já navrhuji, abychom tedy takto eh, skončili s hlasováním o opravných rozpočtech a budeme hlasovat o eh, rozpočtu číslo 3 na příštím zasedání 27. Eh, musíme podle harmonogramu práce, musíme, protože pokud bychom to neodhlasovali, Poslední možný, právně možný termín je plenárka v červenci. Pak by to totiž znamenalo, eh, mlčení znamená souhlas, takže jestliže parlament nepřijal žádný pozměňovací návrh v termínu stanoveném smlouvami o návrhu opravného rozpočtu, pak by to znamenalo, že parlament plně souhlasí s hlasováním rady. A zdá se, že to si nepřejeme. Takže musíme opravdu hlasovat v rozpočtovém výboru o opravném rozpočtu číslo 3 na našem příštím zasedání 27. Nicméně zbývá nám ještě několikero hlasování. Jedná se především o hlasování o převodech. Pardon, co se týče ještě toho opravného rozpočtu číslo 3, termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 20. června v poledne. Takže nyní přistoupíme k hlasování o převodech. Nejprve je to díl 3 a vracím slovo Sidonii, která nám chce několik převodů předložit. Sidonia, vous avez la... Sidonie, máte slovo. Bodu 18. Já se omlouvám, ale já nemám hlas, ten seznam těch převodů. Ale chtěla bych upozornit na to, že jeden významný převod souvisí s číslem 2, to je snad asi jediný kontroverzní převod, který máme, takže když dovolíte, já bych chtěla upozornit na to pozadí. Tam byly problémy s implementací programu SIS 2 a já, Monika Holmajer a pan Alvaro jsme se snažili zmonitorovat, jak program SIS 2 je implementován. A tam byla Eh, předložena výhrada v rámci procedury. Já jsem samozřejmě připravena vysvětlit, jak eh, jsme pracovali s komisí na toto téma. Nakonec jsme eh, dospěli k fázi, kdy se mi zdá, že je dostatečné ten převod, že bude stačit ten převod schválit. Kolegové, kteří spolu se mnou na tom pracují, pokud nebudou proti, tak já hlasuji, abychom tedy hlasovali pro. Dobrá, je to tedy převod číslo 18. Je to téma, o kterém jsme už hovořili. Je to problém výhrady systému 6.2. Monika k tomu chtěla něco říci? Rezervy. Děkuji, já bych jenom něj doplnila, my jsme se ještě jednou sešli s komisí na technické úrovni a komise nám tehdy velice podrobně prezentovala, proč vznikají které náklady. Na začátku roku už bylo jasné, že náklady výrazně převýší vyžádané prostředky, jenom nebylo jasné, v jakém rozsahu to bude. Nyní nám komise dala dobrý a detailní přehled Otázka je, zda ty jednotlivé technické prvky a jednotlivé milníky budou úspěšné. My doufáme, přejeme si, že tomu tak bude, protože jinak by to přeci jen byla určitá blamáž. Bon, alors je soumets... Dobrá, takže dávám hlasovat o tomto eh, převodu číslo 18. Jak to doporučí zpravodajové? Kde je pro? Převod číslo 18. Kdo je pro? Proberte se. Kdo je proti? jeden, zdrželi se, osmnáctka je přijatá. Devatenáct, to je žádost o převod na humanitární pomoc, pro nástroj humanitární pomoc, přesně se to týká Libie a pobřeží Slonoviny. Eh, ještě než si zpravodaj vezme slovo, tak chci upřesnit, že na straně 7 příslušného dokumentu termíny, které byly původně použity in the northern side, to znamená v severní části Kypru, mají být nahrazeny politicky korektními slovy v těch oblastech Kyperské republiky, v nichž vláda Kyperské republiky nevykonává faktickou Eh, kontrolu nebo moc, každý tomu rozumí. Eh, to je niance nikoli rozpočtová, ale politicky významná. Takže k tomuto návrhu převodu, paní zpravodajko, co doporučujete? Já doporučuji hlasovat pro. Podle mého názoru je to oprávněný požadavek, jak víde, víte, je v souladu s politickým vývojem, jak na pobřeží Slonoviny, tak v Libii a já nemám eh, výhrady ani k částce, takže jsem pro. Dobrá, děkuji. Kdo je pro převod číslo 19? Prosím, kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se. Návrh byl přijat. Budeme mít další hlasování. To se bude týkat návrhů pozměňovacích, pardon, návrhů na převody 5 a 10, ale na výslovnou žádost výboru pro zaměstnanost, který nám má předat slavno, stanovisko a hlasovat bude až po obědě, tak navrhuji odložit naše hlasování na závěr dnešního dne. Jedná se o mobilizaci fondu přizpůsobení se globalizaci. Jsou to dvě zprávy, Barbary a Reimera. A výbor pro zaměstnanost o tom bude hlasovat až brzy po obědě, takže ze zdvořilosti k ním budeme my sami hlasovat až koncem odpoledne. Dobrá, takže já děkuji Sidonii. Teď máme jeden převod, který se týká rozpočtu ostatních institucí. Helgo, Helga Trippel. Helga se tam směje, to jsem rád, že jí ty převody tak baví, ale mohla by se smát nejenom s Reimerem BG, ale také s námi Helgo. My jsme tak rádi, že jste tak veselá. Ale je čas, abyste jako zpravodajka nás seznámila s návrhy převodů pro jiné instituce, tak aby byli všichni veselí jako vy. Just moment, please. Dovolte okamžik. Euh, euh, Předseda, takže máme tady návrh převodu euh, k rozpočtu parlamentu, takzvaná SEKA. Ano, děkuji, pane předsedo, začnu. Mám tady dvě žádosti o převody. Začnu s tím méně problematickým převodem, který se týká Evropské služby pro vnější činnost. Eh, předložili nám eh, k úvaze Eh, takový globální převod zhruba 40 položek. Je důležité tady všechno eh, postupně jmenovat. Jedná se o 5,5 desetin milion eur, eh, hlavně základní mzdy a platy a odměňování statutárních zaměstnanců a hlavně požadavky na Eh, které vyplývají z jednacího řádu a z osobních eh, eh, okolností jednotlivých zaměstnanců. Takže tady je dost vyargumentováno, proč a jde o to, aby abychom sladili situaci s reálným stavem, protože některé položky byly v roce 2010 eh, přehodnoceny, druhé podhodnoceny, protože tehdy samozřejmě nebylo možno předvídat přesné potřeby nové instituce, takže já bych navrhla, abychom dali zelenou tomuto převodu. Děkuji vám. Nikdo nežádá o slovo, dobře, takže tento návrh převodu dávám k hlasování. Kdo je tedy pro tento převod pro službu pro vnější činnost? Děkuji. Kdo je proti? E, nikdo. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže převod prostředků e, číslo dvě Eh, rok 2011 pro službu pro vnější činnost je tímto schválen. A teď se dozvědá, dostáváme k převodu C4, který se týká našeho parlamentu. Takže tento druhý převod, tam mám určité problémy eh, protože tento převod se týká parlamentu a týká se toho, že by z rezervy 5 eh, milionů eur pro IT aplikace, tedy že by se s tím něco dělo. Parlament chtěl tuto částku dát loni do rezervy, dřív než se dozví o více podrobnostech celého projektu IT a dřív tedy, než proběhne další analýza a diskuze, nebude s těmito penězi nakládáno, bylo rozhodnuto. Ta první část proběhla, ale možná, eh, že kolegové vědí víc, já nevím až tolik, zatím tento, v tomto roce jsme už dost daleko E, došly a myslím, že administrativa na ty prostředky čeká, ale ono je to opravdu otázka principu, protože je tady určitá tendence administrativy, aby se vyhnula diskuzím mimo předsednictvo e, k tématům, která jsou velmi zásadní a která se týkají celé řady lidí. Takže mě by zajímalo, jak na to nahlížejí kolegové. Já osobně e, mám takový pocit, že bychom za stávajících podmínek měli tento převod zatím odsunout zamítnout, neschválit ho. Tady prostě nedosp- nedostalo eh, do prostoru, eh, nedostalo dost prostoru možnost diskuze, eh, v, té informa- v těch informacích, které jsme doposud obdrželi, je například ten návrh, aby prostě se realizovaly re- realizovalo Wi-Fi v nejrůznějších eh, zasedacích eh, sálech a v plenárním sále, ale to předpokládá, že by se tady řada eh, konferencí tímto způsobem odehrávala. Já myslím, že toto nebude až ten případ. Nemyslím si, že pro veřejnost by to byla dobrá zpráva, takže je otázkou, zdali něco takového opravdu potřebujeme a možná, že by byl dobrým řešením prostě učinit převod části té rezervy, ale ne celé té částky. Každopádně by mě zajímal váš názor. Děkuji. A teď Goran Fern, který se hlásil. Jenom pár připomínek. Já souhlasím s Helgou, že to je opravdu trošičku svízelné. My jsme dostali řadu informací, ale skutečně potřebujeme, aby tady proběhla strategická diskuze. Je tady několik věcí, o kterých si myslím, že by opravdu za diskuzi stály. Například, co časový harmonogram e, pro e, zajištění tohoto e, komunikačního programu. Hodně o tom slyšíme, ale časový harmonogram nám ještě nikdo nepředložil takže víc eh, situací, kdybychom měli méně eh, papíru na našich parlamentních jednáních. Eh, no, k tomu taky nemáme žádné další informace, kolik by to znamenalo úspor a tak dále. Chceme více podkladů. Mám ve své frakci lidi a jsou i v dalších, kteří se domnívají, že bychom se měli také trochu zblízka podívat na naše těsné vztahy s Microsoftem a diskutovat o tom, zdali bychom třeba nenašli jiná řešení do budoucna, která by byla více založena na open code eh, režimech a tak dále. Možná, že bychom z toho mohli udělat i určitý konkrétní bod na pořadu jednání na nějaké nadcházející schůzi našeho výboru. Předseda, děkuji, na řadě je pan Fernandez. Nós temos uma posição de, de princípio eh, favorável. My se k tomu principiálně stavíme pozitivně. Tady co se týče cíle převodu těchto prostředků. Jsou to vlastně cíle, které sdílejí i ostatní skupiny. Nemůžeme vždy ospravedlňovat, že se zbytečně cestuje, dochází eh, k zbytečným emisím CO2, proto my podporujeme videokonference. A tato změna by mohla projekt spochybnit. Nejsme proti tomu, aby se o daném tématu diskutovalo. Informace, které jsme obdrželi, jsou podle mého názoru dostatečné, jasné. Ale my jsme proti tomu, aby se diskutovalo příliš hloubky. protože cíl toho transferu by neměl být spochybněn. Děkuji. Très bien. Výborně. Helgo, vzhledem k tomu, co jste řekla a co řekli kolegové, eh, tak to vidím asi takhle. Chápu, že dáváte přednost tomu, abychom odložili hlasování k této věci a aby v mezičase nám e, prostě pracovníci parlamentu příslušní dali ještě podklady, argumenty k těm bodům, které je třeba upřesnit. E, politický cíl není spochybněn, pan Fernandez to teď právě připomněl a Goran Fern rovněž, ale potřebujeme určité další vysvětlení. Takže navrhuji, abychom odložili hlasování k tomuto e, převodu prostředků. Takže my jsme vlastně skončili s hlasování, kromě posledního hlasování, které se přesouvá až na závěr dnešního dne ohledně mobilizace Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. E, ohledně politiky v oblasti nemovitostí Monika dneska zprávu nemá e, to nás mrzí, ale jistě budeme mít příležitost jindy nám tyto věci předložit a můžeme se začít zabývat těmi dvěma zprávami, které eh, předkládá eh, pan Karl Aglund k bodu 8 a 9, které se týkají tedy rámcového výzkumného programu. Dám teď slovo našemu navrhovateli Karl Haglundovi a možná, že by bylo dobré také zvážit možnost předložit obě ty eh, zprávy zprávy najednou, že bychom měli společnou rozpravu. Zvažte to, pane kolego. Děkuji, pane předsedo. Já se nejprve omlouvám za to, že jsem nebyl přítomen na minulém zasedání, musel jsem být eh, tehdy doma a chci také tímto poděkovat paní kolegyni Jensen za to, že to vzala eh, za mne. Eh, ta zelená kniha je velmi důležitým dokumentem a je to téma, které opravdu hodně e, odpovídá tomu, o čem e, jednáme v posledních letech zde v našem výboru v parlamentu. Návrh e, stanoviska, tak jak bylo předloženo již minule, obsahuje několik zásadních bodů, které bych tady rád zmínil. Za prvé, ta možnost propojit strategii 2020 se všemi evropskými politiky, politikami je dobrá věc, ale zároveň musíme si uvědomovat, že tady potřebuje být také samostatné e, financování výzkumu mimo toto propojení. Možná, že to někomu připadá zřejmé, ale mně připadalo zase důležité to tady přece jenom ještě jednou zdůraznit. V tom stanovisku e, jsem se také snažil Eh, pozitivně předložit ty inovativní finanční nástroje navržené komisí je tady ještě jedna věc, takzvané soft půjčky, soft loans. O tom osobně přesvědčen nejsem. Můj eh, stínový zpravodaj v SND je k tomu pozitivněji naladěn, trochu jsme to už diskutovali a také jsem chtěl požádat komisi, aby eh, nám vyjasnila, jak tento model eh, vidí v praxi fungovat a Uvidím ještě, jak se věci vyvinou ve světle diskuzí s komisí a Evropskou investiční bankou. E, také bych chtěl e, tady plédovat za takový e, přístup s vyšší tolerancí a s, je tady ještě ta otázka odlišování, o tom také se Eh, diskutovalo v souvislosti se zprávou paní Gresle. My tady znovu zdůrazňujeme nutnost zjednodušení. Je to opravdu, opravdu zásadní, pokud chceme být úspěšní v rámci toho osmého rámcového programu. Další důležité téma, eh, které vlastně už je v souvislosti s tím de, s dalším eh, dokumentem pod bodem 9. Tady myslím, že potřebujeme s přístup, který by byl takový pevnější, aby nedocházelo ke kanibalizaci eh, toho rámcového programu, jak to vidíme teď s tím sedmým, a eh, abychom eh, neviděli, že tady vlastně jsou spochybňovány určité finanční určité postupy financování. My obecně skutečně potřebujeme více peněz na výzkum a vývoj, pokud chceme dosáhnout cílů strategie 2020. K tomu zapotřebí politický, eh, politická podpora a my všichni víme, že eh, také zpráva pana Garigy, kterou jsme schvalovali minulý týden ve Štrasburku, o tomto hovoří, hovoří o nutnosti ty prostředky poskytnout. Takže velice stručně, asi takhle je podloženo to stanovisko. E, k tomu druhému ještě zatím nemáme časový harmonogram od příslušného výboru, takže tam jsme nepostoupili příliš daleko. Já se snažím spolupracovat těsně s Reimerem, protože to, co bylo řečeno o euro, tomu je hodně také e, spojeno s financováním ITRA. A chci říci, že tedy dá se říct, že ty dvě věci jsou v souladu. A pravděpodobně ta, e, to stanovisko nebude až tak příliš dlouhé. Dá se hovořit o tom, že by se tady snížila eh, ta válka zhruba o 100 milionů. Japonci sníží své financování a pravděpodobně to udělají všichni ostatní v souvislosti s tím nešťastným eh, tsunami v oblasti Fukushimy. A k tomu druhému, tady si myslím, že je politická podpora v tom smyslu, že tady musí dojít k přeskupení těch prostředků eh, směrem k nukleární bezpečnosti. Eh, proto je tady v eh, parlamentu velká podpora. Takže to také musí být jasně řečeno, až budeme předkládat ten, to druhé stanovisko k Euratomu. Takže Toto je k těm dvěma bodům. Ten první je poměrně už daleko. Zítra vyprší lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů. Já se těším na konstruktivní eh, připomínky a na spolupráci s dalšími frakcemi, takže asi tolik v tuto chvíli, pane předsedo, děkuji. Děkuji vám, vážený kolego. Myslím, že to bylo velmi jasné, Eh, tato prezentace byla jednoznačná, nicméně se ptám, zdali má k tomu někdo nějakou otázku či připomínku. Prosím, kolega Reimer. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich... Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych stručně něco řekl k té souvislosti s projektem ITER a nevyřešeným dodatečným financováním tohoto projektu. Musím přiznat, že zde má velké obavy, jak na straně komise a na straně rady bude zacházeno s tímto tématem. Také na základě návrhu komise. Dovolte mi, abych vám na úvod pověděl o jednom zajímavém zážitku minulý týden ze Štrasburku. Ve čtvrtek ráno jsem dostal e-mail od významného generálního ředitelství, které se zabývá tímto tématem, od lidí, kteří zodpovídají za vztahy s parlamentem. Ten e-mail přišel mezi 9. a 10. hodinou a s tím, že významný generální ředitel pro rozpočet chce se mnou hovořit ve čtvrtek odpoledne nebo nejpozději v pátek dopoledne v Bruselu, protože příští týden odjíždí na zasedání rady ITER do Japonska. Upřímně řečeno, jak hloupí tito lidé jsou. Co si myslí, jak se zachází s parlamentem? Ano, je dobré, že někdo pochopil, že v předvečer mezinárodních konferencí, před tím, než eh, budou vystupovat na mezinárodních konferencích, je dobré kontaktovat intenzivněji parlament, než se k něčemu mezinárodně zavážou. Tak jako to například správně činila paní komisařka Ferrero Waldner v souvislosti s dárcovcími konferencemi s některými našimi výbory. Ale prosím vás, nemělo by to mít tuto podobu. Skutečně vytváření takovéhoto tlaku, takové časové tísně je něco neslušného. Zároveň si říkám, zda vůbec existuje možnost, že se rada do léta dohodne na nějaké smysluplné nabídce k tomu, jak hodl, se hodlá tedy financovat projekt ITER. Že by tedy došlo k revizi, k přerozdělení prostředků a také eh, k dalšímu financování. protože já jsem se dozvěděl, že existují členské státy, které spochybňují tu celkovou částku, protože si přijítá, aby tam bylo méně, aby tam byl ještě tlak na stávající struktury. Pak jsou jiné země, které říkají, podívejte se, my počkáme, jak dopadne zemědělský hospodářský rok 15. října, než budeme hovořit o tomto tématu, protože momentálně se také musí vyhradit finanční prostředky pro oblast zeleniny, to je aktuální téma a my vlastně nevíme, kolik tam bude nevyčerpaných prostředků. A celé se to pak musí sladit tak, aby rozpočet v roce 2012 z hlediska čísel opravdu vypadal tak, jak si to představujeme. Domnívám se, že tento týden a příští týden bychom se měli detailně podívat na to, jaké diskuse se odehrávají v radě na toto téma. A to také v souvislosti s trialogem, který se bude konat v červenci. Protože by nemělo nastat toto, že neschopnost rady separátně se rozhodnout o projektu ITER povede k tomu, že se potom eh, dají eh, věci dohromady, a dopadneme všichni jako sedláci u chlumce a nakonec se budou všichni tvářit, že za to může Evropský parlament. Ostatně je to velice zajímavý test, co se týče otázek revizí rozpočtu. To znamená, jaké změny chtěla rada prosadit na základě prohlášení k Lisabonské smlouvě a také s velkou radostí, aby omezila možnosti parlamentu, to se radě v první linii hned zase vrátí. Myslím si, že to je velice poučné i pro některé členy rady. Pane předsedo, hovořím o tomto tématu proto, protože na příštím zasedání 27. v rámci přípravy trialogu bychom se tímto tématem měli intenzivně zabývat, možná v jednání za zavřenými dveřmi a potom také vystoupit jasně na veřejnosti, například po rozpravě s koordinátory, tak aby se celá záležitost neubírala následujícím směrem, že neschopnost rady jednat a nedostatečná podpora komise povede nakonec k tomu, že jako vyník bude označován parlament. Hovořím o tom proto, že mě znepokojuje tak e, to, co se odehrává v radě a to, jak se komise snaží prosazovat svoje zájmy, ale myslím si, že také nepracují zcela seriózně s číselnými údaji. Děkuji. Děkuji, Reimere. Teď požádala o slovo Ann Jensen. Já bych chtěla Remerovi poděkovat za toto vysvětlení situace, eh, která prostě není příliš jasná. A rovněž bych chtěla říct, jako spolu eh, předsedkyně delegace. Eh, prostě už očekávám toto jednání. Dostali jsme také komi- zprávu od komisařky eh, Queen a eh, komise obecně dává najevo, že čekají na naší reakce, my budeme muset nějak eh, odpovědět a souhlasím s Reimerem, že to můžeme přijmout v nadcházejících týdnech. Ta odpověď by neměla být od šéfů delegací, ale od výboru jako takového. Když eh, jsme o tom naposled diskutovali poměrně ve spěchu, tak jsem říkala, že to není až tak jednoduchá záležitost. Kadaraši, eh, protože ono tady eh, je to vnímáno určitým způsobem třeba zelenými, ale jde o financování Komise tady prostě něco navrhuje, rada to doporučuje eh, aby se vzaly velké prostředky právě z toho výzkumného rozpočtu. Komise samozřejmě eh, se teď myslí, že eh, rada se posunula, protože z kraje chtěli úplně všechno, ale pořád je to dost těžké, abychom něco takového spolkli jako parlament. A máme s tím prostě potíž eh, rozhodnout se narychlo. A eh, pak eh, na druhé straně je tady prostě společná pozice rady a komise by možná měla vyvinout určité úsilí, aby přesvědčila radu o trochu určité změně stanoviska. Děkuji, paní Karaju. Děkuji vám, předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, zpravodajovi a soustředím se na, společn, na tu část, která se týká společného strategického rámce. Souhlasím s tím, eh, co tady eh, navrhovatel řekl a jak schrnul ten návrh stanoviska. Chtěla bych jenom zdůraznit, kromě toho, co tady bylo již řečeno, význam vytvoření E, takové cestovní mapy pro dosažení e, toho 3% cíle pro výzkum a inovace v Evropě abychom prostě toto měli zakotveno, ta 3%, tak, aby eh, to, co eh, bude Evropská komise činit, eh, bylo následováno i konkrétními kroky veřejného a soukromého sektoru ve členských státech. Toto je, myslím, odstavec, který je důležitý a který by se měl objevit a ten způsob, jak dosáhnout toho 3% eh, cíle ve výzkumu a inovacích, by eh, měl být také více rozpracován. Rovněž, eh, a to je se s tím vlastně, to je s tím spojené, je tady ještě jedna věc. Společný strategický rámec vlastně do jisté míry doplňuje se strukturálními fondy, který e, vlastně také má svůj aspekt výzkumu, tam se jedná o vytváření kapacit. E, měla by tady také být určitá kompatibilita pravidel, protože ta pravidla jsou poměrně dosti rozdílná, e, rozličná a pro některé výzkumné pracovníky E, tady prostě je ta situace nepřehledná, protože oni e, se snaží získat prostředky ze strukturálního fondu e, a pak z dalších těch zdrojů a ta pravidla nejsou úplně jednoduchá a jednotná, takže nám přece teď jde o zjednodušování a e, také tedy je třeba, aby to zjednodušování se promítlo do e, pravidel pro financování výzkumu ze strukturálních fondů. Jsou tady určité nástroje, které jsou flexibilní, rychlé a snadné k aplikaci pro ten společný e, výzkumný program. Bychom tady komisi měly tlačit k tomu, aby způsoby pro e, připojení se k těm strategickým agendám e, na, e, mezi evropskou úrovní a členskými státy byl, bylo jednodušší, transparentnější a dostupnější. Jinak ještě jednou opakuji, jsou hlasím s navrhovatelem. Děkuji, James Sellers. Thank you, uh, Mr. Chairman. Děkuji. Já vítám komentáře zpravodaje k oběma tématům. Je to, myslím, velmi důležitá obousnost pro budoucí využití evropských prostředků. A konkrétně bych chtěl říct, co se týče tolerance k rizikům nebo jednoduš- zjednodušení. Je ta to diskuze se pravidelně vrací a je důležité zdůraznit, že my musíme eh, Eh, jak si znovu získat ty eh, vědce, kteří eh, jak si odešli, protože to nebylo dostatečně právě zjednodušené. Co se týče Tedy tak tady já mám dvě věci. Za prvé vítám výsledky té návštěvy, ta zpráva byla vynikající. Celou jsem si pročetl a je to, myslím, velice rozumný a zdravý přístup k tomu, jak využívat eh, návštěvu ke kontrole využití prostředků a to vřele doporučuji. Mám určitou obavu z toho, co říkal Reimer ohledně procesů v následujících týdnech. To je poslední, co k tomu chci říct. Vzhledem k tomu, co jsem pochopil a je to eh, navíc projekt v mém volebním obvodě, a ten JET Project. A já si nejsem úplně jistý, jaké to bude období 2015 nebo tak. E, e, je tu určitá, určité know-how, určití jaksi e, odborníci, kteří by měli ten projekt jaksi zásobovat svými znalostmi a já se obávám, aby se tady ta expert vstupní kapacita jaksi nerozdrobila, eh, protože ten projekt eh, nemá, eh, myslím, dostatečně zajištěné mm, financování. Čili než dosáhneme dohody na téma roku 2012. Samozřejmě máme ještě dva, dva roky do konce tady toho programového období do roku 2013 tak bychom se měli ujistit, že dosáhneme dohody a to mezi rozpočtovými orgány dřív, než odejdeme na dovolenou, protože když se na podzim vrátíme a zjistíme, že na projekt nejsou peníze, tak si myslím, že to, to bych tedy nerad, nerad eh, tedy, aby k tomu došlo. Děkuji, Jamesy. Ano, myslím, že to je velice významná výzva, která stojí před námi. Mnozí z vás to říkali, především Reimer, mám určité obavy z toho, jak se vyvíjí téma ITER. A mám konkrétně pocit, že rada neví, co chce. Vzhledem k poslednímu vývoji, a to jak vědeckému, tak finančnímu, politickému, rada prostě už neví, co chce. A je jisté, že pokud financování nových výdajů a náklady, více náklady ITER by měly být čerpány z e, výzkumného rámce, pak výzkumný rámec e, pozbyde kritickou eh, velikost, aby sloužil. My vlastně jak si tento projekt jaksi eh, ob, bude znamenat obětování všeho ostatního. To, eh, jedná se o to aby Evropská unie na základě inovací, výzkumu, inteligence a tak dále byla v konkurenceschopnější Evropa 2020 a tak dále a při tomto financování se bude zmenšovat eh, ve všech tém oblastech, které se netýkají toho jednoho velkého projektu. Čili tady je evidentní problém. Já eh, tomu rozumím tak, že maďarské předsednictví i polské předsednictví budou eh, vedeny k tomu, aby předložili nové návrhy příslušné radě ministrů. Čili dojde k novému vývoji v následujících týdnech, ne lidnech. A myslím si, že tak, jak navrhoval Reimer, bude potřeba abychom si vyměnili názory na základě posledních informací, které budeme mít k dispozici, tak abychom viděli, jak rozpočtový výbor parlamentu má zaujmout stanovisko v této věci. A bude potřeba tak učinit před trialogem, protože my jsme o tom ještě včera mluvili mezi koordinátory a shodli jsme se s koordinátory v tom, že toto téma přijde na program trialogu ať to parlament navrhne nebo ne, každopádně to bude aktuální téma. Čili my musíme vidět, jaké stanovisko obhajovat. A nejspíš budeme mít první výměnu názorů mezi námi příští pondělí na společné schůzi výboru šure a rozpočtového výboru za přítomnosti Evropské komise. Sejdeme se za zavřenými dveřmi, a to říkám těm, kteří se zúčastňují naší práce, aniž by byli členy rozpočtového výboru, čili to bude se zavřenými dveřmi. Společná pracovní schůze mezi poslanci, kteří tedy eh, měli ty rozpočtové problémy a spolu se zástupci Evropské komise, abychom viděli, jaká bude situace nebo jak v této fázi přípravy Eh, víceletého finančního rámce, tak abychom si vyměnili názory ohledně velkých rozpočtových akcí eh, tohoto roku a budeme hovořit mimo jiné i o ITER. Takže já děkuji řečníkům, pane Haglunde. Můžete vyvodit závěry této výměny názoru? Ano, děkuji. K zelené knize je snadné opravdu souhlasit s tím, co říkala paní Karvajer. vypracujeme nějaké užitečné pozměňovací návrhy do zíčka. Já myslím, že na tom se shodneme především, co se týče cestovní mapy, kde myslím je široký konsenzus. Co se týče dalších témat, to je daleko složitější. Souhlasím s tím, co říkali kolegové Bergen a Jensen i za, se závěry předsedy Já bych řekl, že my se musíme vyhnout tomu, co říkal Reimer. Pokud by jsme se dostali do té situace, kde by bylo málo prostředků, tak je důležité, aby to pak nevypadalo, že to je chyba parlamentu. Protože jde o to, že rozpočet a, a, a, a další fáze e, financování je nedostatečné a Teď se jedná o ten rámcový program. Když to zjednodušíme, já se obávám, že budou říkat, že je to chyba parlamentu, jestliže jsou problémy s financováním a to by nebylo spravedlivé v situaci, která vypadá tak, jak vypadá. E, a to se týká nejenom tady zmiňovaného volebního obvodu, ale mnozí z nás by neradi tedy takto, eh, aby tato situace byla takto vnímaná, takže já eh, vítám možnost strategického jednání za zavřenými dveřmi, abychom se také domluvili, jak toto ošetřit a jak toto prezentovat na veřejnosti spolu s radou a s parlamentem a jak to vyřešit. Já si myslím, že není možné zase tolik odčerpat z rámcového programu. Samozřejmě vždycky se dá ještě jednat a dosáhnout určité schody, ale ten návrh, tak jak stojí teď, myslím, není e, základem pro konsenzus a nezíská podporu tohoto parlamentu. Takže tak já vidím situaci v tuto chvíli. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaji, říká předseda. Já tedy připomínám, že k zelené knize o strategickém rámci pro financování výzkumu je termín pro předložení pozměňovacích návrhů 16. června ve 13 hodin a zprávu musíme přijmout v rozpočtovém výboru na zasedání 12. a 13. července s tím, že budeme připravovat hlasování v ITRE 30. srpna a pla, na, projedná to plenárka v září. Co se týče té druhé zprávy o atomové energii, tam termín pro předložení pozměňovacích návrhů již uplynul a hlasovat se bude v plenárce v říjnu. Dobrá, vážení kolegové, Postupujeme rychleji, než jsme čekali výborně, aspoň šetříme čas. Takže já teď navrhuji, abychom přistoupili k bodu 12. Kolega Kocolíno je mezi námi. Ano, výborně. Já vám dám slovo. Ještě co se týče ostatních členů rozpočtového výboru, bych chtěl říci, že jsme pracovali tak zdatně, že jsme poměrně hodně urychlili práci. Já jsem nechal upozornit Eh, vicepremiéra Srbska, že jsme připraveni na slyšení s ním v první půlce odpoledne. Tak já navrhuji, abychom teď ještě probrali zprávu Kozolíno. Kolem 15.30 bychom se mohli nechat přivést srbského eh, náměstka premiéra a potom bychom hlasovali hned potom o zprávě Barbary. Vysvětlíme výboru pro zaměstnanost, že jsme tedy hlasovali v 19, ale jako, ale takže tak bychom mohli dnes skončit dřív a to si myslím, že je v zájmu všech. Samozřejmě ještě máme zprávu pana Šuriana. Uvidíme, jestli ji stihneme probrat ještě dopoledne nebo po odpoledne. Takže pan Kocolíno a podle toho, kolik času zabere toto, tak pak Láslo může zprávu předložit buď před obědem nebo po obědě. Dobrá, děkuji. Pane Kocolino, máte slovo. Na téma Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Molto brevemente. Eh, děkuji, budu hovořit velmi stručně, pane předsedo. Jde o to, že máme vypracovat stanovisko na téma Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Je to jedna z priorit strategie 2020. Rovněž také víme, že to je platforma, kterou potřebujeme. Potřebujeme prostě platformu jako spírku nástrojů, které nám pomohou k tomu, abychom bojovali proti stoupající chudobě a sociálnímu vyloučení v Evropě. A třetí věc je zde velice zásadní role členských států. Na co můžeme v této souvislosti upozornit v našem stanovisku? Jsou zde dvě témata, na něž bychom měli poukázat. A sice, že potřebujeme koherentnější společná prohlášení společná prohlášení výborů, parlamentu, členských států. A potom je to téma finančních prostředků pro politiku boje proti chudobě. Stejná doporučení, která komise ohlásila 7. června. Bylo to v souvislosti s prvními reformními programy jednotlivých států a tam se jasně poukazuje na to, že je zapotřebí aby členské státy věnovaly této problematice zvýšenou pozornost, zvláště co se týče formulování politik, které mají sloužit k boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Je zde i důležité téma nevládních organizací, které vyzývají naše orgány, aby naše politika byla koherentnější. Takže to jsou témata, kterými bychom se měli zabývat. Jako rozpočtový výbor poukazujeme na potřebu zvýšené koherence, lepší propojení eh, politik i závazků, které přebíráme v souvislosti se strategií 2020 a z prostředky, které pro tyto politiky dáváme k dispozici. V tomto smyslu musíme apelovat na členské státy, ale i sami na sebe, na Evropský parlament. Co by Evropská instituce, také musíme apelovat na Evropskou komisi. Potřebujeme tedy jasnou politiku a potřebujeme pro ní příslušné prostředky poukazujeme na různé stávající nástroje a domníváme se, že v roce 2012 je třeba navýšit pro tento program prostředky. Rovněž je důležité říci, kde jsou tyto prostředky k dispozici. A tam už to potom bude složitější. Nicméně měli bychom jako rozpočtový výbor učinit tento první velký krok. A potom také potřebujeme vyšší transparentnost. A to jak na straně členských států, tak také v našem vlastním postupu, když pohlížíme na využívání rozpočtových prostředků pro tuto tematiku. A další bod, na který chceme upozornit komisi, v posledních letech na toto téma vlastně neexistovala žádná souvislá politika, lépe řečeno, samozřejmě jasná politika už existuje, řekněme v oblasti Evropského sociálního fondu, Fondu pro regionální rozvoj. A také z hlediska všeobecně politického, obecných politik Evropské unie v posledních letech které se věnovaly boji proti chudobě. Nicméně zde nemáme skutečnou možnost kontrolovat, zda tyto politiky byly skutečně účinné. Mám zde na mysli ony specifické politiky Evropské unie, které byly realizovány prostřednictvím specifických nástrojů. Neměli jsme možnost účinky těchto politik konkrétně měřit. Existují programy, které například běží v rámci časového rozmozí 2007-2013. A i zde bych žádal komisi, aby na toto téma zauvažovala. Účinnost, efektivita stávajících politik, to je něco, co musíme přeskoumat. Musíme se také podívat na využití prostředků a na to, nakolik je účinné. Jako rozpočtový výbor se musíme k těmto dvěma bodům vyjádřit a proto bych chtěl zaměřit pozornost našeho stanoviska právě sem a soustředit je na tyto dva body. Byl by to příspěvek, jak eh, posílit boj proti chudobě, snížit sociální rizika a vznikne ta konkrétnější, transparentnější boj Výborně, děkuji, vážený e, kolego. O slovo požádal pan Kozlovský, prosím. E, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych nejprve říct, že souhlasím se stanoviskem, e, které tvrdí, že bychom měli žádat vysvětlení od Evropské komise. Tato platforma má k dispozici konkrétní finanční prostředky. A chci zdůraznit, že e, tato platforma představuje víceletý projekt a podle našeho názoru je tedy třeba hovořit obecně o e, evropském rozpočtu a ne pouze o rozpočtu na rok 2012. My víme, že rámcový eh, program je velmi důležitý, ale nesouhlasím s navrhovatelem, který říká, že na jeho seznamu je tento program skutečně nástrojem číslo jedna. Na druhé straně zase se navrhovatelem souhlasím, když tvrdí, že je třeba vytvořit nutné podmínky pro to, aby Eh, strukturální fondy a fond pro eh, rozvoj venkova eh, existovaly a fungovaly lépe. Tyto fondy by měly také lépe doplňovat další nástroje, například fond pro přizpůsobení se globalizaci je třeba tyto nástroje propojit s programy pro rozvoj venkovských oblastí a také se zdroji, které e, proudí ze členských e, států a které by měly být také využity pro vytvoření této platformy. Měli bychom plně využít e, evropský semestr tak, aby tyto iniciativy mohly být realizovány. A je tady ještě jedna věc, kterou bychom měli zohlednit, a prioritou je význam malých a středních podniků. Trochu mě překvapuje, že v návrhu Evropské komise se nehovoří o významu malých a středních podniků. E, myslím, že je důležité zdůraznit, že tři čtvrtiny všech, zaměst, e, všech míst v těchto podnicích Eh, jsou eh, nějakým způsobem propojeny s touto otázkou a vytváření pracovních příležitostí by mohl být eh, v této oblasti by mohl být právě velmi dobrý nástroj pro boj proti vyčlenování a chudobě. To bychom měli v našem návrhu stanoviska zdůraznit. Také chci říct, že velmi oceňuji to, že pan Kocolíno hovoří o problému velkých měst, ve kterých je nutno bojovat hodně proti chudobě a E, vyčlenování, ale ony ty problémy existují i na venkově, to bych chtěl zdůraznit. A tam mají lidé mnohem obtížnější přístup k institucím a programům, které jim mohou být e, ku pomoci. Je třeba myslet také hodně na děti, na nezaměstnané v takovémto typu životního prostředí, takovémto typu prostředí mají eh, děti, mladí lidé mnohem méně šancí dostat se eh, na eh, kvalitní školy a mimochodem často také nemají ani zajištěný přístup k internetu. A jak řekl autor, eh, je třeba zohlednit také lidi s postižením, protože nezaměstnanost mezi touto skupinou lidí je mnohem vyšší než v jiných kategoriích. Takže bych byl také proto, abychom tady hovořili o iniciativě směrem k zaměstnanosti lidí s postižením. V neposlední řadě je záhodno také hovořit o iniciativách Eh, které se vztahují k zaměstnanosti eh, těch rizikových skupin obyvatelstva, eh, přistěhovalců žen a dalších. Je nutné zdůraznit vzdělávání a odbornou přípravu členů této skupiny, protože oni čelí mnohem větším problémům. Vzdělávání a odborná příprava představují velice důležité a cené nástroje v boji proti chudobě a vyčlenování. A dovolte ještě dvě poznámky. Musím říct, říct, že nesouhlasím s bodem 9 zprávy, protože v tomto bodu e, se vyžadují stejná práva pro všechny pracovníky e, ze všech členských států. Na druhé straně ale souhlasím e, s tím, co E, tady e, navrhovatel říká o osobách z těch nejzranitelnějších skupin. E, Tito lidé by se měli mít možnost zúčastňovat každoročních setkání. Takových, takovéto jednání, takovéto setkání se bude konat 17. a 18. října v, v Krakově za polského předsednictví. Děkuji, vážený kolego. Já musím říct, že tato témata jsou pro nás politicky velmi velmi obtížná. Jejich politický význam na té národní úrovni je zásadní. Je tady celá řada sociálních problémů, se kterými se setkáváme v členských státech a které jsou spojeny s hospodářskou krizí. K hospodářské krizi máme možnosti e, vlastně tady použít určité e, kroky, určité politiky, vnitřní trh, kombinaci národních politik s komunitárními. E, v sociální oblasti máme ovšem mnohem méně prostředků, mnohem méně pravomocí, mnohem menší rozpočet, takže permanentně jsme e, tváří v tvář určitého, určitému dilematu, jelikož je to pro evropské občany zásadní otázka, tak oni od nás čekají, že budeme ho hovořit o sociálních problémech, o příjmech, o chudobě, o vyčlenování, ale zároveň jsou tato témata tématy, ve kterých hrají hlavní roli členské státy. Unie tam je pouze jako doplněk. Na druhé straně navrhovatel tady Eh, a říkal to i pan Kozlovský, eh, hovořil o tom, že eh, je třeba prostě zajistit, aby ty nástroje, které má Unie k dispozici, fungovaly efektivněji. Takže je to do určité míry velmi citlivá záležitost. Pane Kocolíno, chcete reagovat na pana Kozlovského? Já mohu říci, že víceméně sdílím jeho názor jistě se nám podaří vypracovat společný návrh pro rozpočtový výbor. Výborně, já ještě připomenu časový harmonogram, takže pozměňovací návrhy do 21. června Přijetí návrhu stanoviska by mělo nastat 12, během 12. a 13. července, kdy bude zasedat náš výbor, tak aby výbor pro zaměstnanost již věděl, jak jsme hlasovali. Oni by měli hlasovat 8. září v této věci. Takže já vám teď navrhuji, abychom dali slovo kolegovi Lašlo Šuriánovi, který se vyjádří e, k bodu 11, to znamená k návrhu stanoviska ohledně Evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik. Je to stanovisko, e, které předložíme výboru ECON a e, který nás o to požádal. Je to poměrně zásadní záležitost. Lašlo, máš, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. That's really an important... Děkuji, pane předsedo. To je opravdu velice důležité téma, s vámi souhlasím. Nicméně, pokud bychom připravovali kritiku k dokumentu ECOM, můj návrh by byl důraznější, než je teď. Ale myslím si, že bychom se měli omezit na um, portfolio rozpočtového výboru, čili náš názor je tím pádem poněkud omezený. Jenom abych uvedl příklad, třeba pro, já považuji za poněkud divné předepisovat komisi, co má, jak si dát na program k určitému datu. Že to specifikovat, že to má být 10. ledna. Ale dobře, je to otázka výboru Ekon, oni si to musí projednat a my bychom se měli držet problematiky rozpočtové. V tomto krátkém stanovisku se soustředuji na pouhých pět odstavců, které jsou které lze vyjádřit pěti slovy. Za prvé je to načasování, celé, celá procedura by se měla soustředit do první půlky roku. To je bod jedna. Bod dva. Tamto slovo hlavní je synergie. Naléháme na více synergie mezi rozpočtovým výborem Evropského parlamentu a Evropským par- eh, rozpočtem. Třetí je, že bychom chtěli ponechat mezi parlamentní zasedání, což je každoroční praxe a někdy je to sice pouhá zdvořilost, ale jindy je to opravdu důležité a užitečné. A taková situace nyní v rámci evropského semestru nám dává opravdu silné téma pro ta meziparlamentní setkání a myslím si, že můžeme pokračovat v této praxi. V bodě čtyři tady v tom návrhu je zmíněna e, politika soudržnosti. Já jsem e, obdržel několik kritických poznámek, proč je tu uvedená pouze politika soudržnosti. Já si totiž myslím, že význam politiky e, soudržnosti, to je hlavní nástroj strategie 2020. Takže si myslím, že to je opravdu potřeba tady zmínit a obávám se, že další důležité e, části rozpočtu nejsou až tak relevantní. Samozřejmě, pokud dostanu příslušné pozměňovací návrhy, tak je vezmu v úvahu, abychom dosáhli co nejširšího koncenzu. Ale tak to zatím vidím. A konečně když jsem naposledy hovořil o možnosti eh, tohoto stanoviska, tak jsem říkal, že je potřeba dávat pozor na některá přecitlivělá témata. Nicméně podstatné v tom semestru je, eh, se děje mezi radou a komisí. A hlavní poselství rozpočtového výboru je, že Evropský parlament je nedílnou součástí toho procesu a my jako rozpočtový výbor bychom toto měli zdůraznit. Měli bychom se každopádně účastnit té procedury, minimálně aspoň získáním informací. A pak e, se budeme snažit spolu s kolegy z národních parlamentů se domluvit, podívat se, kolik peněz je využito v národním rozpočtu na strategii 2020, kolik jich jak si lze pomoci naším rozpočtem a podobně. Takže v této fázi bych řekl, pane předsedo, že takový je návrh. Já zůstávám otevření e, diskusy se stínovými zpravodaji nebo každému, koho téma zajímá. Jestli se nepletu, tak při minulé příležitosti jsem předložil časový plán. Bylo to v Kobo News. E, je tu zhruba týden na předložení pozměňovacích návrhů a potom bychom mohli tedy eh, realizovat agentu. Slyšel jsem fámy především v tisku, že existuje napětí mezi komisí a radou. To není naše věc, mě to sice netěší, ale není to, nás se to netýká. Mám dojem, že komise ne vyloženě chápe přání členských států v rámci této procedury, která byla započata členskými státy. Je to dobrovolná spolupráce v rámci ekonomické politiky. A komise se někdy chová jako učitel, eh, který hm, jaksi eh, poučuje a trestá členské státy. Nicméně to si musí vyřešit mezi sebou. A jak říkal sám komisář, Budoucnost celé této procedury je v rukou členských států. Oni to iniciovali, oni to budou plnit, je to jejich eh, věc, do jaké míry se zavážou k harmonizaci ekonomické politiky. To je hlavní téma. Rozpočtová problematika je tak trošku někde jinde a proto je to naše stanovisko celkem jednoduché a my nebudeme zasahovat do té druhé části diskuse. Takže tolik. Omlouvám se, ale já doufám, že získám podporu i ostatních frakcí. Díky. Děkuji. Přene zpravodaji, říká předseda. Děkuji za návrh zprávy i jasné, jasný úvod. Myslím si, že toto téma je velmi důležité a myslím si, že legitimně rozpočtový výbor může předkládat návrhy. Konkrétně myslím, že musíme hlavně zdůraznit dvě věci, které figurují v tom vašem textu, ale které možná můžeme třeba nějak doplnit nebo vylepšit. Budeme na tom ještě pracovat společně, když budete chtít, ještě taky s ostatními koordinátory a stínovými zpravodaji. Za prvé, první cíl je navrhnout, aby evropský rozpočet byl součástí tedy té akce evropského semestru. To je cíl, který naše zpravodajka Francesca Palsány pro rok 2012 navrhla, my jsme to odsouhlasili a je to tedy vlastně myšlenka, která za, kterou zahajujeme už od roku 2012 a myslím si, že v tom je to právě důležité. Protože Evropský parlament už měl několikrát příležitost a především z iniciativy rozpočtového výboru vyjádřit přání, aby procedura evropského semestru a výkon lepší koordinace národních rozpočtových politik se neomezila na zkoumání salda a boji s deficitem a s dluhy, ale aby se týkala i zkoumání obsahu národních rozpočtů. Aby se využila ta koordinace, abychom se pravidelně každý rok ujišťovali o tom, že národní rozpočty berou v úvahu cíle Evropy 2020. Všechny členské státy musí šetřit, všechny musí snižovat náklady, musí redukovat deficity, ale současně se zavázali dosáhnout cílů Evropy 2020. Čili každý se musí účastnit financování politiky Evropa 2020 se svým podílem. A v závěrech Evropské rady o rozpočtové disciplíně a evropském semestru se hovořilo pouze o deficitech. A na teprve na poslední radě, to bylo myslím v březnu nebo v dubnu, a tehdy bylo byl vlastně zaveden ten cíl, nebo přidán cíl zkoumat také v rámci celé procedury, zkoumat řádnou realizaci cíle Evropa 2020. Měli tomu tak, jestliže Evropská rada připustí tuto novou dimenzi, pak samozřejmě evropský rozpočet musí být brán v úvahu. Protože můžeme vycházet z toho, že minimálně polovina nebo 60 rozpočtu Evropské unie je věnováno Evropě 2020 a část možná větší v příštím víceletém finančním rámci, protože zpráva přijatá výborem Šure dělá z Evropy 2020 páteřní nástroj pro eh, evropský rozpočet v následujících letech. Čili já si myslím, že pokud bychom obhájili tuto myšlenku, pokud by tato myšlenka byla akceptovaná, mělo by to výchovný efekt na národní vlády a parlamenty, protože ono jim to připomene, že za prvé Evropský rozpočet nemá problém s deficitem. Z těch 28 rozpočtů kolem stolu jenom jeden byl vždy vyvážený, vyrovnaný. A naopak eh, evropský rozpočet má jednu velikou výhodu, že většina jeho výdajů je věnovaná programu Evropa 2020. Čili jestliže to zapojení se do této aktivity vlastně bude, eh, bude zhodnotí evropský rozpočet a pomůže nám to ukázat Eh, ministrům financí a kolegům v národních parlamentech, co je zvláštností evropského rozpočtu. Zatímco dnes oni mají tendenci s námi zacházet jako s každým jiným národním rozpočtem. Ale to ne. Tento rozpočet se hodně liší s malými režijními náklady a s velikými výdaji na ekonomické akce, jež většina je věnována agendě 2020. To je první cíl. Takže Evropský parlament se zapojí do toho evropského semestru. A když se budeme koordinovat a porovnávat, tak tam budeme jako ten 28. účastník. A druhý cíl, který s tím souvisí, a Láslo to říkal, e, zapojení parlamentů do celé procedury. Samozřejmě národní parlamenty a pokud se toho bude účastnit evropský rozpočet, pak i Evropský parlament. A to je zase zajímavé, protože to je myšlenka, kterou Evropský parlament obhajoval jako první, pak se připojili některé národní parlamenty, ne všechny. A vzpomeňte si, že jsme o tom hovořili a bylo to hlavní téma poslední pracovní schůzky, kterou jsme měli v Dubnu s kolegy z národních parlamentů a jejich rozpočtových výborů které jsme shromaždili v Bruselu a určitě jste zaznamenali, že všichni jevili veliký zájem o možnost plně se účastnit té procedury evropského semestru. A Evrop, eh, Národní parlament se toho může zúčastnit dvojím způsobem. Ten první způsob, ten nyní vzniká v každé členské zemi, takže každý parlament se snaží od své vlády Eh, získat možnost, aby mohl být účasten všech iniciativ a akcí, které přijímá eh, ta příslušná vláda vůči Bruselu, vůči té koordinaci národních politik a vůči evropskému semestru. To nyní probíhá ve většině členských států a je to zcela normální. Ovšem, druhý způsob, jak se mohou národní parlamenty účastnit, je zapojit se do evropské diskuse v rámci meziparlamentní schůze, které by se samozřejmě účastnil Evropský parlament. A tento přístup velice zaujal národní parlamenty, které se účastnily dubnové schůzky a tuto myšlenku, myslím, bychom měli převzít v našem stanovisku, protože jsem plně přesvědčený, že pokud nedojde k plnému zapojení všech národních parlamentů do procedury evropského semestru od prvního dne, pak tato procedura fungovat nebude. Pokud to bude procedura vyhrazená pro zasvěcené, pro ty obvyklé podezřelé, jak říkám, což jsou ministři financí, eh, rozpočtový výbor, koreper, a nějaké stanovisko ze strany Evropského parlamentu, pak celá politická legitimita tohoto systému rozhodování bude slabá. A nebude akceptovaná v členských státech politickými stranami, v opozici třeba, e, médii, veřejným míněním a podobně. Čili musíme mít na paměti, že návrhy rozpočtového výboru tady představují významný aspekt. A zatím naši kolegové z výboru Ekon se eh, zajímají především o roli, kterou by parlament mohl hrát v rámci kontroly toho, co se děje v členských státech. Já to tady trochu přeháním, ono to samozřejmě nebude takto prezentováno, ale členské státy to tak vnímají. A já si myslím, že přidaná hodnota rozpočtového výboru by měla spočívat v tom, aby se jaksi tady ten duch posunul a aby bylo jasné, že tady nejde o to, že bychom chtěli dělat politickou kontrolu toho, co dělají členské státy u sebe doma. Jde o to přivést členské státy k tomu, aby ve svých národních politikách vzali v úvahu plně evropské cíle, které sami akceptovali. Základním cílem E, zrušení rozpočtových deficitů je jasný, ale také třeba dlouhodobý cíl financování velkých projektů agendy Evropa 2020. A to si myslím, že také pomůže právě výchovně e, v rámci obhajoby určité úrovně evropského rozpočtu ve finančním rámci pro období 2014 až 2020. Protože pokud všichni dobře pochopí, že je potřeba eh, dát prioritu úsporným rozpočtům, my spolu s výborem Šure eh, hájíme stanovisko, že je potřeba garantovat určitý omezený, ale dostatečný růst evropského rozpočtu od roku 2014, tak aby bylo patrné, že po, evropské, po ekonomické krizi pokračuje život a že se tedy z té krize dostaneme a potom bude potřeba financovat nějakým rozumným tempem eh, investice. Takže právě v tomto výchovném duchu na adresu národních parlamentů a vlád my můžeme přinést tu přidanou hodnotu, jak říká Láslo Šurian. A takže společně uvidíme, jak nalézt ideální formulace na základě rozumných návrhů Lásla. Takže pokud nejsou další připomínky v této fázi, tak já vám děkuji. Nám tedy zbyde jedno eh, jaksi téma k projednání odpoledne a to je zpráva pana Alfonsiho o velmi zajímavé dohodě Eh, Evropské unie s Kapverdskou republikou v oblasti rybolovného práva a slyšení srbského vicepremiéra a potom konečné hlasování o zprávě Barbary Matera. To znamená, že bychom mohli dnes už eh, teď skončit a odpoledne by ta schůzka mohla být poměrně lehká. Navrhnul jsem srbskému vicepremiérovi, aby přišel mezi nás dříve, než bylo v plánu. On by tady už mohl být v 15.45. Takže já vám navrhuji, abychom se tady sešli v 15.15. 15. Pošleme mail všem poslancům, aby e, se začátek posunul na 15.15. 15. Začneme právou pana Alfonziho od 15.45 by tady byl srbský vicepremiér, ten nám bude věnovat hodinu a potom budeme hlasovat o zprávě paní Matera. Já bych rád, aby tady bylo maximum přítomných se zdvořilosti vůči srbskému vicepremiérovi a samozřejmě, abychom také byli usnášení schopni a pak bychom mohli skončit zřejmě dříve než v půl sedmé. Děkuji a e, nyní vyhlašuji pauzu na oběd.